Um, debaty by se měl zúčastnit pan komisař, zřejmě se k nám dostaví kolem 16. hodiny. Začneme tím, že schválíme pořad jednání. Rád bych vám řekl, že z technických důvodů nemáme zajištěno tlumočení do litevštiny. Je nám to velice líto. Pokud nikdo nemá žádné připomínky k pořadu jednání, tak je tento schválen. A pokud až do konce tohoto zasedání se nikdo nevyjádří také k zápisu ze zasedání z 28. a 29. února, tak tento zápis tímto bude taktéž schválen. Dále bych vám také chtěl sdělit, že dnešní zasedání je přenášeno přes internet. A nyní se již dostáváme k návrhu stanoviska pana Dorfmana. Jedná se o zeměpisná označení aromatizovaných vinných výrobků. Jak jistě víte, že tomuto tématu se eh, věnujeme eh, v našem výboru společně s výborem Envy podle příslušného článku 50. Máme 24 pozměňovacích návrhů a já bych rád předal slovo panu zpravodaji, panu navrhovateli Herberte. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Ano, já ani nechci zdržovat hlasování, jen bych chtěl krátce využít příležitosti a chtěl bych poděkovat stínovým zpravodajům. Myslím si, že jsme měli dobrou spolupráci v tomto roce, eh, zvláště na práci na technické složce. Srdečně děkuji všem kolegům a kolegyním, kteří předložili pozměňovací návrhy. Jde tady o přepracování stávajících směrnic, které se týkají výroby a označování původu aromatizovaných vín, což je velmi zvláštní, konkrétní sektor, který je, eh, má vliv na evropský eh, hospodářství. Máme tady 1 milionu eh, hektolitrů výroby v, pokryto je tím mnoho členských zemů, zemí v prostoru Evropské unie, takže ještě jednou srdečně děkuji za spolupráci a myslím si, že teď se nám podařilo předložit rozumný návrh a pevně věřím, že bude také ve přihlasování schválen. Děkuji. Děkuji bardzo. V razie Děkuji a tímto nyní můžeme přistoupit k hlasování. Budeme hlasovat bez kartiček. Pouze si je prověříme, pokud bude zapotřebí. Prosím, pan Kapoleš Sanč. Pane předsedo, já se omlouvám, ale právě jsem zjistil, že u sebe nemám kartičku, mám jich v peněžence tolik, ale prosím, berte můj hlas jako další pozitivní hlas za socialisty. Ale tak budeme hlasovat bez karty. Dobrá, já jsem vám právě řekl, že budeme hlasovat bez hlasovacích kartiček. Děkuji a já mám sebou dva dvě kartičky, ta jedna je rezervní, nevím, jestli to bude fungovat, takže já mu můžu jedno počet. Přikro, ale to tak, jak s kartami platničení je. Já lituji, ale jak jsem vám řekl, zřejmě to proběhne bez kartiček, protože některé konzole nefungují. Já mám totiž dokonce tři karty, kdyby tedy bylo potřeba, ale není. A dobře, nyní tedy přistoupíme k hlasování. Pan Silvestre. Santos. Ano, pane předsedo, pokud Kapola Santos s tím bude souhlasit, eh, tak je, eh, já bych mu <laughs> dal jednu ze svých hlasovacích karet, kdyby on mě nechal ze své peněženky vybrat libovolnou kartu. Děkujeme. Já děkuji. Vidím, že mnoho poslanců zde v zasedací místnosti tu navrhuje celou řadu různých možností, ale nyní hlasování. Pozměňovací návrh číslo jedna. Je to pozměňovací návrh pana zpravodaje a navrhuje pro. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Takže přijato. Návrh 24 pana Silvestrise. To je stejný jako návrh 25. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh číslo dvě. ten byl stažen. Nyní 27, která, návrh, který je zhodný s 26, je to návrh pana Silvestrise. Takže kdo je pro? Proti? Zdrželi se? přijato. Trojka, ta byla stažena, nyní čtyřka. Návrh pana zpravodaje, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato většinou. Pětka pana zpravodaje, kdo je pro. Je, máme tu ústní pozměňovací návrh, takže já bych předal slovo panu zpravodaj. Mohu to učinit velice rychle, protože v původní zprávě eh, to byla sedmička, to je ústní pozměňovací návrh, tam je napsáno 7% a v původním bylo 7,5%, což je technické eh, přizpůsobení, tak abychom hodnoty mm, pro aromatizovaná vína byla, byly rovné nebo stejné, tak je to v podstatě spíš technický než, technická než obsahová změna. Děkuji. Nevíce úvah. Tak takém Eh, nejsou tu žádné další připomínky. Kdo je pro návrh číslo 5? Proti? Zdrželi se? Děkuji, přijato. Nyní návrh číslo 29 pana Silvestrise. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh číslo 20 28, ne, pan předseda se omlouvá, ten je zhodný s 29 a nyní šestka, ta byla stažena, sedmička stejně tak, takže nyní hlasujeme o osmičce, kdo je pro, proti, zdrželi se, většina je pro, takže přijato. Devítka také pana zpravodaje, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh číslo 10. Pan předseda se omlouvá, první třicítka, pana Laví. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní desítka pana zpravodaje. Kdo je pro? Takže kdo je pro návrh číslo 10, který je propojený s 12, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 31 stažen, návrh 34, kdo je pro? To je návrh pana Laví. Takže kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Tak nepřijato. Nyní jedenáctka pana zpravodaje. Kdo je pro? Tento návrh je zhodný s 35, takže kdo je pro jedenáctku? Ještě jednou to zopakuji. Kdo je pro návrh 11? Proti? Ověříme si to. Zdá se, že tu máme nějaké potíže. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. takže zřejmě nepřijato. 18 hlasy proti. Děkuji. A tímto se dostáváme k návrhu číslo 32 pana Reimerse a Leona. Kdo je pro 32? Proti? Zdrželi se? Zdá se mi, že nepřijato. Ověříme to elektronicky, zahají hlasování. Končíme s hlasováním. A návrh prošel. Nyní 35. pana poslance Levy, kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Nyní 36. Pana Tomaševského. Kdo je pro? 36. Proti? Děkuji. Zdrželi se, zamítnuto. Návrh číslo 12. O tom nebudeme hlasovat a nyní hlasujeme o třináctce pana zpravodaje. Kdo je pro třináctku? Kdo je proti? Zdrželi se? Ověříme elektronicky, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Je to třináctka. A zamítnu to. Zopakujeme si hlasování. Zahajuji hlasování o, poznamoc, o pozměňovací návrhu 13. Uzavírám hlasování. Děkuji a návrh zamítnut. Devatenácti hlasy proti. 37 byla stažena a nyní hlasujeme o 38. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 39 pana Tomaševského. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 40 pana Stojanová. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 14 pana zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh číslo 15. Také pana zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Ověříme si to elektronicky, zahají hlasování. Uzavírám hlasování. A návrh přijat většinou. Nyní návrh číslo 18 pana zpravodaje, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato většinou. Návrh číslo 20 pana zpravodaje, kdo je pro? Děkuji, proti? Zdrželi se? přijato většinou. Návrh číslo 41. Kdo je pro? Proti? Zdá se mi, že většina pro, nicméně ověříme elektronicky. Zahoji hlasování. Končíme s hlasováním. a návrh Nevím, asi jsem viděl špatně, ale je zřejmé, že návrh prošel. A nyní 42. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh číslo 43. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. 44, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Děkuji vám. A nyní body odůvodnění. Návrh 21 pana Tomaševského, kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Návrh 22, také pana Tomaševského, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 23, také pana Tomaševského, kdo je pro, proti, děkuji, zdrželi se, zamítnuto. A nyní Přejdeme k návrhu stanoviska takto obměněného. Hlasujeme elektronicky. Zahajuji hlasování nyní. Uzavírám hlasování. Třicet šest hlasů pro, jeden proti, takže přijato. A toto je vše. Děkuji vám. Blahopřeji panu zpravodaji. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu našeho dnešního pořadu jednání. ça t'intéresse pas, Tarabella. Buongiorno. Můž.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 warsztatów. Warsztaty związane a nyní se dostáváme k našemu semináři, který je věnován problematice trhu. Týká se řešení volatility trhu, mechanismu společné organizace trhu a nástroje řízení rizik v nové společné zemědělské politice. Myslím si, že naše diskuze přispěje k prohloubení poznatku a pochopení společné zemědělské politiky v této konkrétní oblasti, zejména eh, co se týče přispění zpráv připravených panem Dantanem a panem Kapoulašem Santušem. Já bych mezi námi nyní rád přivítal našeho experta, pana Alexandra Gohína, z Francouzského národního institutu pro eh, zemědělský výzkum a tento by nám měl představit své názory na danou tematiku a tedy konkrétně regulace eh, mechanismu CMO a měl by také mít příležitost odpovědět na vaše dotazy či připomínky. To znamená, já bych mu nyní rád eh, předal slovo Pane Goen, máte slovo. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den všem. Budu vám prezentovat zprávu, kterou jsem napsal na téma volatility zemědělských trhů. A budu také analyzovat návrhy Evropské komise pro novou společnou zemědělskou politiku pro období 2014 až 2020. Budu se držet té písemné zprávy, pokud o strukturu, to znamená, že nejdříve bych chtěl stručně připomenout, proč bychom v této oblasti měli mít veřejný zásah. V posledních letech se objevila celá řada zpráv právě v souvislosti s volatilitou světových cen v oblasti zemědělství a tam se objevovala celá řada různých doporučení. To znamená, že můžete vždy ospravedlnit jakékoliv opatření, které navrhnete. Já se pokusím poskytnout jednotný rámec pro soubor opatření a právě proto připomínám to, co z akademického hlediska ekonomická věda identifikovala jako důvod, proč je třeba počítat s veřejným řešením tohoto problému. A potom ještě stručně srovnám ekonomické vědecké argumenty s argumenty Evropské komise ve prospěch tohoto nového návrhu společné zemědělské politiky. To tedy bude druhá část a na závěr bude to hlavní, to znamená analýza jednotlivých navrhovaných opatření a doporučení na změnu těchto opatření. Bude zde tedy normativní složka, legislativní složka součástí mé prezentace. Co bychom tedy měli udělat z hlediska akademie. Omlouvám se. První bod. Celá řada zpráv říká, že zemědělství je specifické, představuje celou řadu rizik. Nicméně ukazuje se, že zde není žádné specifické riziko pro zemědělství, protože všechny sektory, všechna odvětví čelí rizikům. Nad rámec těchto rizik jsou zde charakteristiky nabídky a poptávky v oblasti zemědělství a právě ty jsou příčinou této volatility. Protože z krátkodobého hlediska nabídka a poptávka velmi pomalu reaguje na změny cen. To znamená, když tam dojde k nějakým výkyvům nabídky a poptávky, Souvisí to okamžitě s volatilitou cen. Říká se tomu Kingův zákon. A tato volatilita cen je neblahá pro ekonomickou oblast, protože ohrožuje dobrá ekonomická rozhodnutí, investiční rozhodnutí. A právě proto se často říkáme, že trh jako takový někdy nedospěje k optimálnímu řešení. Potřebujeme tam veřejný zásah. Je to možná ještě trochu složitější ve skutečnosti, protože existuje několik mechanismů, které povedou k tomu, že Kingův zákon je částečný, nedokonalý. Jsou zde tedy dva mechanismy na úrovni trhu, které už existují. Za prvé je to tedy skladování. Skladování umožňuje v čase rozložit a zmírnit eh, variace cen. Spíše se bude uh, uskladňovat, když budou ceny vnímány jako nízké a vyskladňovat, když budou vnímány jako vysoké. A to umožňuje určitým způsobem zmírnit variace cen. Uvidíte, že ve vývoji cen existuje asymetrie, to znamená, že ceny mohou být často nízké, někdy vysoké, ale téměř nikdy nejsou velmi, velmi nízké. A to souvisí právě se skladováním. Další mechanismus je obchod. Obchod umožňuje rozdělit tyto odchylky mezi jednotlivými územími. To znamená, i Evropská unie jako konstrukce může sloužit k takovýmto věcem. Věci, které se dějí na jihu, mohou být kompenzovány tím, co se nestane na severu a naopak. Uvedu eh, příklad eh, výnosy nebo tedy produkce pšenice na světě. Vidíte, že v Evropě to není mnoho, v Austrálii hodně, v Argentíně ano, ale vidíte, že ve světě tam máme tu červenou část, tam ta volatilita je vždycky menší, když to vezmeme jako celek, než když se díváme na úrovni jednotlivých států. Takže když si rozdělíme ta rizika na globální úrovni, je to vždycky lepší, než čelit tomu v jednotlivých státech. Kromě těchto mechanismů, které omezují fluktuaci cen, existuje celá řada mechanismů, které mohou použít zemědělci jako ekonomičtí aktéři. Typicky jsou to smlouvy. Velmi často se říká, že zde mohou být smlouvy například s potravinářskými podniky nebo také s pojišťovateli, s investory na finančních trzích. To znamená, že si budou vyměňovat ta cenová rizika. V Evropě se trochu zapomíná na věc, která existuje v jiných zemích, a to jsou smlouvy, která roz, které rozdělují rizika s majiteli pozemku. Já si nemyslím, že bychom se měli k takovýmto mechanismům vrátit, ale v rozvojových zemích, kdy ty mechanismy na zmírňování rizika nejsou tak rozvinuté, tento systém částečně existuje proto, aby se rozdělily následky rizika nejen mezi producenty, producenty té suroviny, ale také mezi držitele majitele pozemku. Možnost je také diverzifikovat své portfolio, to znamená, že ani v zemědělství nemusíte dělat pouze jednu činnost, to znamená nejen rajčata, budete určitě pěstovat eh, více druhů zeleniny, to vám také pomůže zvládat rizika. A také kromě zemědělské činnosti je možno vykonávat činnosti jiné. Další mechanismy jsou investiční rozhodnutí, to znamená, když máte nějaké špatné roky, můžete investice odložit a naopak, když se daří, můžete investovat více a tím pádem prostřednictvím eh, úvěrových rozhodnutí a spořivých rozhodnutí můžete také kompenzovat eh, v dobrých letech ty špatné roky, ve špatných letech můžete čerpat ze svých rezerv. To znamená, že existují mechanismy, které mohou eh, zacházet ještě dále než to, co se odehrává v rámci Kingova zákona. Nicméně tyto mechanismy nejsou dokonalé. Například skladování není někdy zcela bezplatné. Jsou zde náklady na, stoková, na uskladňování. Také obchod je poměrně nákladný, takže žádné z těchto řešení není zdarma. A my si říkáme, jakým způsobem mohou veřejné úřady, veřejné orgány přispět k nesení těchto nákladů. Pak jsou zde věci, které označujeme jako nedokonalosti trhu. Existují tři velké typy nedokonalosti trhu. První oblast se týká informace. Informace jsou asymetrické mezi pojištěným a pojišťovatelem. Ten, kdo je pojištěný, bude poskytovat informace, které pojišťovatel bude těžko kontrolovat. A právě protože se tyto informace těžko kontrolují, tak eh, dostane větší pojistku, bude muset platit větší pojistné, než v případě, kdyby ten pojišťovatel měl plný přehled o chování tohoto zemědělce. To je tedy nedokonalost trhu, který stát může vyrovnat. Dále jsou zde problémy nákladu. Trhy nemohou existovat pro všechny produkty z tohoto hlediska, protože ověřovat náklady na některé produkty, jako například hovězí maso, to není jednoduché. Náklady na ověřování kvality produktu jsou příliš vysoké, takže nikdy nemůže existovat vnitřní trh s těmito produkty. A pak je zde problém s nejistotou. Já si myslím, že třeba Schellenbergův virus eh, to někdo v minulosti neznal, to znamená, nikdo se nemohl pojistit před dopady tohoto viru. A zde tedy veřejné úřady také hrají svou roli, pokud takovéto události budou mít velké dopady. Potom zde máme určité aktéry na trhu, které v zemědělství vypadají klasicky tak, že právě tu volatilitu cen často odnášejí zemědělci, to znamená producenti surovin. A ty pozdější části řetězce, distributoři a tak podobně už tolik toho rizika nenesou. A to je špatně, to by se mělo také rozdělit. Pak zde máme další vliv, například když vy si jako chovatel rozhodnete, že budete očkovat eh, své stádo, bude to mít dopad i na okolí. To znamená, že to by také mělo být zohledněno. Další věc je poskytování informací, eh, zvládání eh, pohrom a různých katastrof, a to i z dlouhodobého hlediska. Nesmíme zanedbávat žádné trhy, musíme také podporovat veřejné statky a produkci veřejných statků. To je tedy z obecného hlediska akademický náhled. Co teď tedy říká komise? Proč by se společná zemědělská politika měla na tyto problémy zaměřit? Ve všech zemích světa neexistují stejné problémy. Systémy pojištění nejsou také vytvořeny stejně ve všech zemích. Proč bychom v Evropě potřebovali politiku řízení zemědělských rizik? Já jsem zde hodně vycházel ze studie dopadu, kterou vedla komise a která je přiložena k legislativním návrhům komise. Hodně pracovala na hodnocení tří možností, které byly prezentovány v roce 2010 a na základě této studie dopadu máme spoustu informací ohledně toho, jak se komise dívá na to, proč potřebujeme politiku v různých oblastech, tedy v oblasti zemědělství. Existují tedy dvě velké skupiny argumentů, které jsou předloženy pro jednotlivá opatření. K tomu se ještě vrátím. Jsou to tedy dva velké druhy nebo dvě skupiny opatření. Za prvé tedy předpoklad, že se zvýší volatilita zemědělských cen. Z toho nemůžeme komise obvinovat, že si to myslí, protože je to velmi rozšířená myšlenka. Ale já musím přiznat, že jsem někdy nepřišel na to, odkud ta myšlenka pochází. Lidé si říkají, teď to nedávno se zvýšilo, takže to se to bude zvyšovat dál. Ale co nás zjišťuje nebo přesvědčuje o tom, že to bude pokračovat? Komise předkládá tři argumenty, aby řekla, že volatilita cen se bude ještě zvyšovat do budoucna. Za prvé jsou to klimatické změny, za druhé je to eh, větší vztah nebo tedy návaznost na energetické ceny, souvisí to také s biopalivy a třetí také eh, financování zemědělských trhů, to znamená, že Čím dál více lidí využívá interní trhy i zemědělské trhy. Druhá oblast, která zde je, je, že samozřejmě existuje klimatická změna, klimatické změny, proti tomu nemůžeme nic namítat, dobře. Musíme také přiznat, že neexistuje mnoho studií, které by nám potvrdili, že v horizontu 2015 až 2020 se bude i nadále prohlubovat tento fenomén. Neříkejte, prosím, že já neříkám, že nejsou klimatické změny, to ne. Jenom říkám, že nemáme dostatečná měření, nevíme, jak se to bude vyvíjet. Druhý argument, korelace s cenou ropy a bio biopalivy a tak dále. Na to si také musíme dát pozor, protože pokud biopaliva budou produkovány pouze v rámci mandátu, to znamená, že zde budou fixní objemy, tak eh, si myslíme, že to vůbec nebude mít souvislost eh, s poptávkou, protože když tady bude fixní mandát, tak eh, je to jednoznačné. Pokud bude flexibilní mandát, tak to pořád ještě není zjevné, nicméně pokud ceny ropy budou vysoké, tak možná budou producenti produkovat více biopaliv. Když naopak klesnou, tak se možná produkce biopaliv sníží. Ale říci, že ceny energii nutně povedou také k růstu cen zemědělských produktů, to není potvrzeno. Máme některé akademiky, kteří si myslí opak. Pokud jde o finance, tak je mi líto, ale určitě je to téma které není empiricky doloženo. Neexistují žádné studie, které by dokazovaly, že finance mají dopad eh, na ekonomická rozhodnutí. Zda to má dopad na každodenní volatilitu cen, o tom bychom mohli debatovat celý den. Zabránilo to zemědělcům přijmout nějaké ekonomické rozhodnutí? Není to nějak doleženo, protože ty studie jsou velmi krátkodobé, to znamená, my se na to musíme dívat eh, globálně. My se na to díváme jen jednou ročně, ne každý den v Evropě. Takže udělat nějaký vztah mezi denními analýzami a ročními rozhodnutími o tom, co se bude produkovat, to je velmi obtížné. Tak to v současné době máme v literatuře a je trochu bizarní tento argument prezentovat dnes, protože roky a roky Evropská komise říkala, používejte tyto trhy k tomu, abyste řídili své riziko. V druhém pilíři dokonce byl program na vzdělávání lidí k používání těchto nástrojů. A tady graf, abych vám řekl, že je zde implicitní volatilita cen. To platíte prostřednictvím obcí, aby vás to chránilo proti volatilitě cen. Mohu vám říci, že to může nejen růst, ale i klesat. A říci, že to bude určitě klesat, to je podle mě trochu nebezpečná hypotéza. Další argument, který předkládá komise, aby ospravedlnila nutnost eh, společné zemědělské politiky, je, že příjmy zemědělců jsou čím dál nižší a čím dál volatilnější, protože kromě zemědělských cen také rostou ceny vstupů a to vede k tomu, že příjmy zemědělců klesají, že se jim snižují marže. A kromě toho se to potom nesprávně promítá do potravinářského řetězce. Takže eh, já jsem příliš eh, mladý, abych eh, mohl přednášet do historie, ale už asi 15 let se uvádějí stejné argumenty. Po každé se hovoří o tom, že se ty ceny nesprávně promítají do potravinářského řetězce. Už v roce 92 nám to říkali. Je to možné, ale máme velmi málo za 15 posledních let statistik, které by to potvrzovaly. Proč? Já předpokládám, že existují i další experti, kteří říkají, že máme statistiky o příjmech ze zemědělské činnosti, ale máme málo informací o příjmech zemědělských domácností. A to je něco jiného, protože lidé mohou dělat i něco jiného, než pouze přísně zemědělskou činnost. Na stránkách komise máme grafy, které nám ukazují, že relativně v porovnání s jinými odvětvími už 15 let klesají příjmy zemědělců. A přitom už 15 let rostou ceny zemědělské půdy. To je velmi specifické aktivum. A jak to můžeme sladit? Pořád přicházíme o peníze a přesto pořád více a více investujeme do aktiva, které je specifické pro naši aktivitu. Pozemkové záležitosti jsou velmi složité všude, ve všech státech, ale i třeba ve Francii máme statut, který eh, chrání eh, obchodování s pozemky a já zde mám ceny pozemku. Máme zde tedy pozemky, které jsou volné a pozemky, které jsou předepsány k tomu, aby, nebo určeny k tomu, aby zůstaly zemědělsky využívány. Možná je to nemovitostní bublina, ale už 15 let tady máme tu bublinu. Když tady máme bublinu, tak normálně po určité době praskne. Takže možná je to slabina, ale potřebovali bychom více argumentů. Nejsem jediný, kdo to říká, ale myslím si, že je důležité tuto věc připomenout. Další argument o problému přenášení cen do potravinářského řetězce. Už mechanicky, když zde máme spotřební cenu nebo spotřebitelskou cenu, která je relativně fixní v porovnání s tou zemědělskou cenou, to znamená, že rentabilita kapitálu jak ve zpracovatelském řetězci, tak v distribuci je relativní, mechanicky je tam určitá část, kdy ta odměna je volatilní. Ale je třeba vědět, zda marže ze zpracovatelského průmyslu a z distribuce jsou příliš vysoké. To je jiná otázka. Nemáme spoustu informací, abychom to doložili. Stačí se podívat na zprávu o mléku na vysoké úrovni, která říká, že nemáme dost údajů o tom, abychom to mohli potvrdit. Srovnáváme ceny, ale nemáme výrobní náklady pracovatelského a distribučního průmyslu. To znamená, že se to velmi těžko měří, protože oni nedělají jen jeden produkt a jeden rok, takže to se opravdu velmi těžko porovnává, velmi těžko měří. Tady jsou grafy, které jsem si stáhl na stránkách komise. Červeně máte ceny, které by bylo možné zaplatit kdyby eh, průmyslníci vyráběli pouze máslo. A modře máte tu cenu, která byla opravdu zaplacena. Takže vidíte, že v roce 2007 zde byl rozdíl. Průmyslníci by mohli zaplatit mnohem více za mléko, než byla skutečná cena. A vidíte, že v letech eh, 2009 je to jiné. Když se podíváte od roku 2000 do roku 2007, tak vidíte, že tam přicházeli o peníze, když by vyráběli tedy jenom máslo. Takže zaměřovat se pouze na údaje z roku 2007, abychom mohli říci, že zde dochází k nedokonalému přenosu cen, tak to je také částečné. Musíte se na to dívat dlouhodobě, abyste si potvrdili, zda eh, lidé tedy vydělávají peníze, zda udělali investice, které jsou rentabilní a tak dále. Proto se na to musíte dívat dlouhodobě a na všechny produkty které zpracovávají jak ve zpracovatelském průmyslu, tak v distribuci. Neříkám tedy, že to neexistuje, to není ten problém. Já říkám, že nám chybějí informace, abychom se byli jistí, že musíme tento problém napravit. K tomu jsem tedy chtěl dojít. To byly ty argumenty. A teď se dostávám k návrhům a jak bychom je měli vylepšit. V návrzích máme několik nařízení, ohledně jednoty organizace trhu, přímých plateb, druhého pilíře a tak dále. Je zde spousta individuálních nástrojů v úvodních ustanoveních, kde se říká, že chceme bojovat proti dopadům rizika. Takže všechno je to tak trochu z hlediska řízení rizik. Já jsem vybral ty, které mě přišly nejdůležitější a vzal jsem je jeden po druhém. Teď se tedy na ně podívám a porovnám to s teoretickým rámcem, který máme v ekonomii. Takže pomoc se soukromému skladování. Jaké jsou hlavní návrhy? Nedochází k nějaké velké změně, jsou to drobné změny. Globálně můžeme říci, že nedochází k velkým změnám. Rente, referenční ceny a intervenční ceny se nemění a intervence je povinná pouze u tří produktů, což je eh, máslo, mléko v prášku a obilí. U ostatních eh, produktů záleží na komisi po dohodě s parlamentem. Tam není jasně řečeno, kolik se bude skladovat, eh, kdy se spouští intervence, kolik se bude vyskladňovat a tak dále. Všechny tyto věci tam specifikovány nejsou, to znamená, že zemědělci to neposkytuje kdo ví kolik transparentních informací. Komise nám často říká, tu mlečnou krizi v roce 2009 jsme hezky zvládli, ale když se podíváte na reakce zúčastněných stran, tak úplně nesouhlasí s tímto názorem komise. Můžete se na to podívat na stránkách komise pod záložkou mléko. My jako akademici nemáme rádi nejistotu. Je... Donc, euh, et l'autre chose que je... Další věc, kterou jsem chtěl říci, je, že tak jak se dnes definuje intervence, tak to je přece jen více nástroj na podporu cen, než nástroj na řízení rizik. Proč to říkám? Proč? Není intervence definována pouze automaticky u obilí. Je to zvláštní. Tady máme ještě jeden graf, který nám ukazuje, že zde máme dlouhodobý trh, nebo tedy e, trh e, s futures, A hovoří se zde o možnosti pomocí těchto trhů pokryt riziko. A trh s obilím je ten nejaktivnější a to je trochu zajímavé, proč právě pro tento druh se navrhuje zachování intervence. Když se má cena pohybovat mezi 150 až 200, tak ta intervenční cena k ničemu teď vůbec neslouží, protože je stanovena na 100 za tunu. To znamená, jakým způsobem to mohou zemědělci řešit prostřednictvím eh, trhu s futures. Nemůžeme tedy říci, že intervence je především nástroj k řízení rizik. Je to spíše především historický nástroj na podporu cen. Když by to mělo sloužit k řízení rizik, tak eh, proč bychom eh, to nevyužívali pro všechny zemědělské produkty? Proč pouze pro, pro pšenici? Proč ne pro všechny obiloviny? Ale proč třeba ne u olejnin? Proč třeba u řepy nepoužíváme intervenci? To není vůbec v návrzích komise jasné. A tady jsem v rozporu s celou řadou akademiků, kteří navrhují všechno zrušit. Já naopak navrhuji, aby se zachovala určitá minimální intervence z dlouhodobého hlediska. I pro pšenici. Proč? Protože někdo, kdo chce investovat do pšenice, nebo tedy do zemědělství, tak často investuje dlouhodobě a nemůže dlouhodobě tyto investice pokrýt, protože trhy s futures jsou k dispozici na jednu, dvě, tři sezony, zatímco ty investice budou trvat 10, 15 let. Takže já nemohu pokrýt svou investici na 15 let, to znamená, že ten trh je z dlouhodobého hlediska neúplný. Zemědělci chtějí být pokrytěji dlouhodobě. Co jim můžeme navrhnout? Proto říkám, že bychom se mohli vrátit k tomu, že bychom využili znovu tedy intervenci. Existují teoretické argumenty, já jsem na ně odkazoval, ale je to něco úplně jiného, než to, co máme dnes. A já navrhuji věc, o které určitě budou kolegové akademici diskutovat. Já si myslím, že tyto intervenční ceny by neměly být fixní, že jejich úroveň by neměla být fixní. Uh, měly by být eh, měnitelné, ale potřebujeme také přesná pravidla. A rozhodně by neměly by být stanovovány na základě výrobních nákladů, protože ty jsou určovány na základě odhadování cen, které budeme mít. Když si stanovím intervenční cenu v návaznosti na výrobní cenu, tak eh, to nebude fungovat. Já si naopak myslím, že by tyto intervenční ceny měly být flexibilní a měly by být navázány na vývoj eh, světových cen, pokud tedy existují. Potřebujeme tedy harmonizaci sektoru a transparentní pravidla. Intervence určitě sehrává svou roli z dlouhodobého hlediska. Pokud jde o dotace pro zemědělství a pro jednotlivé uh, sektory, to znamená ovoce a zelenina a, a víno, tam bychom chtěli, nebo tedy komise chce potvrdit návrh z roku 2008, chtěli by také využít další nástroje na řízení rizik, pojištění a společné fondy. Já si myslím, že tyto nástroje by se mohly používat v přechodném období, ale nemůžeme říct si lidem, že se mění pravidla ze dne na den. Potřebujeme přechodné období. Jak dlouho by mělo trvat toto přechodné období? Bude to záležet trochu na specifičnosti investic v těchto sektorech. V roce 2008 jsme měli reformu, v roce 2012 musíme si říci, že tyto investice ještě nebyly plně rentabilizovány. Nicméně to je věc, kterou nemůžeme udržovat dlouhodobě. Dlouhodobně mě to připadá méně relevantní, protože i v oblasti ovoce a zeleniny eh, mohou lidé diverzifikovat, aby měli přístup k úvěrům, to znamená připravit je na to například eh, s výhledem na rok 2020. Pokud jde o smlouvy, to je věc, která byla už diskutována, možná přichází tato diskuze teď trochu pozdě. Rozšíření na všechny sektory. Já jsem tomu velmi eh, nakloněn, že by se i finančně dokonce podporovali. tyto producenty, aby byli ochotně a schopni přijímat eh, dobrá rozhodnutí. Trhy futures jsou dobré proto, že poskytuje informace o tom, co si lidé myslí, ale jakmile tyto trhy mít nebudeme, jak budeme vědět, co se může stát? V některých sektorech to není jednoznačně řešeno. To znamená, poskytnout veřejnou pomoc eh, pro šíření informací, to má určitě své opodstatnění. A je to možné udělat i v rámci interprofesionálního přístupu. Ale říci, že musíme řídit vyjednávání v rámci potravinového řetězce, na to si musíme dát pozor. Musíme se podívat, jak jsou stanovovány marže v této oblasti. Máme spoustu informací o rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Něco ve Francii takového teď bylo nedávno prezentováno. Na to si musíme dát velký pozor. Nesmíme vysílat signál zemědělcům, že všechno bude vždycky v pořádku, že budou chráněni. Nesmíme dopustit, aby se mysleli, že smlouvou si dokáží vyřešit objemy i ceny. To rozhodně ne. Musíme zabránit tomu, aby riziko nesli pouze zemědělci, musí nést všechny součásti řetězce a v tom nám mohou pomoci družstva. Tržní opatření. Možná opět k tomu přistupuji trochu pozdě, později než mi kolegové akademici, ale co se zde navrhuje? Navrhuje se zde eh, zachovat eh, opatření. Vím, že se teď právě jedná ve Světové obchodní organizaci, že je to komplikované a tak dále, ale rozhodnutí jiných států To je těžko kontrolovatelné. My nemůžeme vědět, kdy se Argentina rozhodne uzavřít své hranice nebo Rusko. Je to politické rozhodnutí, to se velmi těžko předvídá. Přesto to má velký dopad na evropské ceny. Takže bychom měli zabránit tomu, aby lidé využívali zvláštní zemědělské lobby aby bránili přijmout domácí rozhodnutí, která by zkomplikovala celosvětovou situaci. Měli bychom mít tedy odstrašující nástroje, které budou bránit jiným zemím přijmout opatření, která poškodí všechny. Mohou se toho účastnit opatření typu celních opatření? To si můžeme položit otázku, zda tomu tak bude nebo ne. Ale já si myslím, že Evropská unie v minulosti často přijímala rozhodnutí, která byla definována tím, co se dělo na půdě VTO. Teď už to vypadá trošku jinak. Já si myslím, že bychom měli slíbit, že pokud se budou, pokud se ti ostatní nebudou snažit, tak eh, pokud se, takhle, pokud se ostatní budou snažit, tak zastavíme své vývozní dotace, protože to velmi poškozuje celosvětový trh. Potom rozšíření Fondu pro přizpůsobení se globalizaci i na zemědělství, to je velmi dobré. Já si myslím, že by to tam někde mělo být uvedeno, že se připravujeme na zrušení vývozních náhrad. Mělo by to tam někde být napsáno, možná v úvodních ustanoveních. Pokud jde o výjimečná opatření a rezervu na krizi nebo pro případ krize, tak tady jsem plně nakloněn těmto intervencím. Měli bychom ale upřesnit eh, povahu těchto opatření, protože nevíme, jak budou prováděny. Nevíme, zda jde pouze o rozšíření rozpočtu nebo za zapojení tohoto do přímých plateb. Říct, že 3,9 miliard eur do toho dáme v letech 2014 a 2020. Pokud eh, nastane nějaká katastrofa, jejíž eh, rozsah neznáme, to je velmi těžko ekonomicky ospravedlnitelné, protože jakmile nevíme, jaká zde bude ta katastrofa, jak, eh, jaký bude mít dopad, tak jak můžeme určit, jaká bude ta kompenzace. Já jsem měl nebo tedy účastnil jsem se simulace, kde se hovořilo o epidemii slintavky a kulhavky, tak eh, tam třeba se potvrzuje, že tím nejsou eh, postiženi pouze zemědělci, ale samozřejmě také majitele jatek a tak dále. Takže nemá smysl omezovat se pouze na jednu oblast. Potom zde máme kvóty. kvóty. Hovoří se zde o co nejrychlejším zrušení cukrových kvót. Víte, že akademici nemají rádi výrobní kvóty, není to nástroj pro řízení rizik, je to jako veřejné skladování. Otázka je, od jaké úrovně je máme stanovit a na jakou úroveň je máme stanovit. To je stejné jako to veřejné stano- skladování, kde se rozhodneme vyskladnit, uskladnit a tak dále, kde se rozhodneme, že ta cena je dost vysoká nebo dost nízká a kdy začneme uplatňovat kvóty, to nikdy nebudeme předem vědět. Takže dáváme informace, že se máme účastnit eh, světových trhů. Já si myslím, že to není nástroj na řízení rizik. Může to být nástroj územní soudržnosti, který rozdělí produkci v rámci území. Je to něco jiného, ale rozhodně to není nástroj k řízení rizik, ano? To je tedy nová informace o cukru. Zástupci těchto odvětví budou žádat o odklad těchto rozhodnutí, to je zjevné. Pokud jsem dobře pochopil, nedávné investice v tomto sektoru byly učiněny po reformě z roku 2006-2007 společné organizace trhu pro cukr a od té doby nemůžeme říci, že by tam docházelo k nějakému velkému poklesu. Ti, kteří investovali do nákupu kvót, tak eh, neudělali v podstatě chybu, ceny se nevyvíjely negativně, takže rentabilita investic od roku 2006-2007 je poměrně dobrá. Takže ekonomicky mě nepřipadá dobré požadovat o odklad těchto rozhodnutí. Rychle o přímých platbách. ty čím dál více transformujeme, abychom je zaměřili na veřejné statky. Pak eh, jsou zde možné také platby vázané na produkci v určitých případech. Já musím přiznat, že nechápu, proč je velmi nejasné financování těch základních plateb. Prostě řekneme, tady je rozpočet a v rámci tohoto rozpočtu budeme škrtat, škrtat, škrtat a potom nám zůstane možná jen trochu dobře hodně, ale zůstane nám něco na ty základní platby. A tyto základní platby bude nutno upravit, když budeme mít třeba rozpočtové problémy. Já vám musím říci, že z ekonomického hlediska dost dobře nechápu, pokud tedy ty základní platby mají své opodstatnění, tak proč není zaručeno jejich financování? To vás vede k tomu, že začnete pochybovat o jejich nutnosti. Platby vázané na produkci, to je totéž jako kvóty nebo skladování. Nejsou to nástroje na řízení rizika, protože jsou určeny předem a ne ve chvíli, kdy se to dá nějak předvídat. Takže eh, pak si myslím, že zde nejsou také navrhovány anticyklická opatření. Problém je, že nikdy nevíme, na jakou úroveň to máme stanovit. Tím bychom se mohli vrátit do 60. let eh, z tohoto hlediska si myslím, že je velmi dobré, že ta anticyklická opatření tam nebyla nějak navrhována. Dále investice v rámci druhého pilíře, tam je přesun z prvního pilíře, který byl spolufinancován. Hovoří se o pojišťovnách a o vzájemném financování se spoluúčastí 30 Komise už dlouho říká, že tento nástroj nechce. Od roku 2001 řekne, že nechce toto pojištění a najednou tady je. A já si myslím, že je to proto, že se tím přenese odpovědnost na zemědělce, protože je na nich, aby se vytvořili své fondy a svá pojištění. Takovýto návrh existoval už v minulosti, například v oblasti eh, vepřového masa. Tam se říkalo, dobře, pokud zde bude velká veřejná pomoc, eh, tak dobře, tak to uděláme. A připadá mě to opravdu velmi zručné přenést takto odpovědnost na zemědělce. Na závěr. Tři myšlenky. Myslím si, že musíme zabránit tomu, abychom měli nejasná pravidla. Musíme vysílat velmi jasné signály směrem k ekonomickým aktérům, protože pouze takto budou moci přijímat ekonomická rozhodnutí a tímto způsobem bude možno vytvářet nástroje na řízení rizika. Druhý obecný záměr, závěr. Informace jsou zásadní. Moc a síla to je právě informace a na mnoha místech nám chybí informace k tomu, abychom mohli posoudit kvalitu argumentů a abychom mohli přijmout ta správná rozhodnutí. Je třeba posílit eh, role informací a ověřit si, kde jsou problémy s jejich nedostatkem a tak dále. A na závěr, zda to má být v prvním či druhém pilíři, že je to komplikované, z hlediska rozpočtu já to chápu, ale členské státy pořád ještě mají individuální manévrovací prostor, aby mohli řídit rizika. Mají daňové politiky a především eh, pozemkové nemovitostní politiky. Pozemková politika to je věc, která je spojena právě se zemědělstvím a její způsob řízení může ovlivňovat variace, ke kterým dochází na zemědělských trzích. Děkuji a omlouvám se za to, že jsem překročil dobu, která mě byla vymezena. Děkuji za představení. Děkuji vám za vaši prezentaci a za velice podrobný popis problematiky, které zde čelíme. Já jsem neomezil vaši řečnickou dobu, protože vím, že se, eh, alespoň pro nás, jedná o velice zajímavé téma. A já bych vám rád sdělil, že tu máme také v sále přítomnou skupinu návštěvníků. Jsou to návštěvníci z Portugalska, které tímto srdečně vítám. Je to skupina, která zastupuje Federaci zemědělců Portugalska. Takže vítáme vás a tímto nyní zahajuji společnou diskuzi. Prvním řečníkem je pan Agňu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 Mm, víte, že nemohu souhlasit se vším, co bylo řečeno. Já jsem zemědělec a do rizika. Když eh, se podíváme na první část mm, prezentace, tak eh, musíme výjmout veškerou riziko ze zemědělství. A jde nám o stálou výrobu eh, země, potravin. A viděli jsme přesně, co nastalo v Sovětském svaze. To není ta správná cesta. Já jsem ochotný do rizika a všechny alternativy, které tady máme, musíme využít, aby mi to napomohlo. Například máme tady mm, trhy budoucí. A to nám dává příležitosti eh, se mm, eh, třeba něco objednat, to mohu udělat dnes telefonicky, když budu chtít, ale to jde ještě za rámec toho, to Můžete nakupovat takovéto obce, abyste mohli eh, prodat. A toto můžete udělat vlastně teď za cenu, s kterou souhlasím, ale můžete si koupit tuto obci, abyste prodali. Takže toto je skvělá příležitost pro zemědělce a můžete také eh, dělat takový takzvaný pool selling, mm, eh, tak aby to je lepší třeba v oblasti družstevnictví. Eh, a ti se mohou pak rozhodnout, jak prodat část tohoto svého půlu a vy jste se zmiňoval ve své prezentaci o tom, že si myslíte, že tato družstva jsou příliš eh, silná. A to mě skutečně překvapilo, protože pokud eh, se budou stále silnější, tak to napomůže zemědělcům. A pak je tady ještě další eh, způsob, mm, zvláště v intenzivním způsobu mm, zemědělství. A třeba mm, je takový franchising, to znamená, že zemědělci mají svou půdu, má svou budovu nebo své zařízení a to dají k dispozici někomu, kdo jde do rizika, kdo dělá franchising franchising a to funguje velmi dobře. A já nevím, jak některá, nějaká legislativa EU by toto, něco z toho mohla vylepšit. Ehm, toto ehm, všechno ehm, je otázka času. Vy jste mluvil o ceně e, půdy nebo pozemku, řekl jste, že tady klesá profitabilita zemědělců, proč ceny e, za půdu v některých zemích e, stoupají. Jsou tady různé způsoby a úrovně zdanění v různých zemích. Ale pak je tady také nedostatek půdy je, protože se neustále eh, staví silnice a eh, budovy a pokud zemědělci ehm, nebudou mm, využívat eh, současných cen, proč by neměli využít technologie, která se jim dává k dispozici? Dá se toho využít oběma způsoby. Trošku jsem zmaten, když, jste, když zmiňujete intervence. Mm, v, mm, mluvíte o profitabilních cenách. Pokud to chápu já, tak VTO je naprosto proti tomu. A mm, prosím, opravdu mě, pokud se mílím. A konečně kvóty cukru, které končí 2015. Toto je pro mou zemi příliš rychlý postup pro Spojené království. My jsme museli toto uzavřít, to tady ale před třemi čtyřmi lety byla situace jiná. A najednou jsem máme pokusit znovu otevřít tuto možnost v dalších dvou letech. Toto není možné. Takže mm, se ptáme, nebo žádáme, aby se toto bylo pozdrženo, jinak Velká Británie tím bude velice silně postižena a tady ani nehovořím o cukru třtinovém. Děkuji, Děkuji vám. Vyslechli jsme se důležité připomínky také k trhu s cukrem. Slovo má pan Josebo. Má pan Děkuji, pane předsedo. Nevím, zda je to možné přeložit, ale ve Francii nebo ve francouzštině, já bych dnes patřil k těm poslancům, kteří se drží při zemi. My máme ve Francii skupinu ekonomů, kteří se drží při zemi. Já tady mám pocit, že jsem si vyslechl normativní projev o zemědělské ekonomii. Tam jsme slyšeli všechno možné ohledně ekonomické logiky, která by se měla vyvíjet v zemědělství. A to mě vede k mé první otázce. Ne pro přednášejícího, protože samozřejmě on má právo říkat si, co si, co si myslí, takže s tím já nemám problém. Ale dnes vedeme debatu, kdy musíme diskutovat o nástrojích společné zemědělské politiky. Já jsem si myslel, že zde budeme mít workshop, seminář, který by byl otevřený a realističtější. A vy nám zde servírujete projev, který je úplně zaměřen na systematické ničení nástrojů společné zemědělské politiky hodné tohoto jména. Ano, můžeme mít zemědělský model, který nebere v úvahu ani zemědělce, ani zemědělství, ani životní prostředí, ani sociální otázku, ani kulturní otázku, ani historický význam zemědělství na našich územích. Ano, můžeme mít vizi, kde máme abstraktní subjekty, ale kdy už na těch zemědělských farmách vůbec nikdo není. Já neznám jediného souseda, ale opravdu jediného, který by pracoval na počítači, aby takhle dával své produkty na trh a uzavíral různé systémy zajištění a tak dále. Pokud mi tady hovoříte o nějaké minoritě, úplné menšině agromanažerů, tak dobrá, ale kolik procent ze zemědělců pracuje tímto způsobem. My chceme zachovat zemědělskou politiku všude, na všech územích. Říkáme si, jakým způsobem bychom mohli ochránit venkovskou strukturu. Můžeme říci, že můžeme mít zemědělství bez zemědělců, ale v tomto případě si myslím, že ten váš model je k tomu opravdu dokonalý. Dnes nám chladně říkáte, že jste pro fond pro přizpůsobení se globalizaci. To je zjevné, protože pokud máte nějaký problém třeba s Mercosurem, s Kanadou nebo s Indií, tak to nevadí, protože Fond pro přizpůsobení se globalizaci pomůže stejně jako pomohl dělníkům z Metalu, kteří byli vyhozeni na ulici a tak dále. Co to je tenhle model? Z této debaty pro mě vyplývá jedna otázka. Hmm. Mám pocit, že nemáme globální vizi zemědělství, máme ekonomickou, ekonomicistickou, to je takový termín, který jsem si právě vymyslel, vizi zemědělství, to je velmi znepokojivé a já bych chtěl, abychom se nedrželi pouze této vize, která je částečná a založená pouze na ekonomice, ekonomii. Víte, že ať už se to týká anticyklických opatření nebo otázce, otázky zvládání produkce, kontroly produkce, říkat dnes, že jsme zde jenom proto, abychom řešili problémy, které vyplývají z toho, že zde nemáme rovnost mezi nabídkou a poptávkou, Můžeme mít zemědělství, které pokrývá rizika, zemědělství, které předchází rizikům. Pokud se na to podíváme z dlouhodobého hlediska, měli jsme mléčné kvóty, já jsem je příliš neobdivoval, rád bych viděl něco flexibilnějšího, ale pokud se na to podíváme z hlediska kontroly produkce, tak eh, máme poměrně rozumné objemy a stabilizaci cen, takže z dlouhodobého hlediska to má svůj cíl, mělo to svou logiku. A teď, když se to začíná všechno bortit a bourat, tak to je ideologické rozhodnutí, ne ekonomické, ideologické a podle mě nepřijatelné, že se dnes dává v této debatě slovo pouze jedné osobě, která nám říká, já jsem tady jako zástupce akademiku, tak to se na to dívá akademie, toto je akademický názor. V zemědělství není žádná akademická myšlenka, žádná jednotná myšlenka. Je mi to líto, ale samozřejmě respektuji vás, vy máte právo říkat si, co chcete. Děkuji. E, proszę o zabranie głosu panią poseł Britę Reimers, następnie pan Michel Dantech. Děkuji. Nyní má slovo paní Brita Reimer. Tak nejprve bych chtěla poděkovat za prezentaci, byla velice zajímavé, mm, zajímavá. Byla tam řada bodů, které sdílím, nebo na ně mám podobný pohled, měla bych dotaz. A sice, říkal jste, že máte příliš málo dat v jednotlivých oblastech, že málo dat je eh, známých nebo transparentních. Jestliže zemědělci teď vyjednávají eh, o prodejních nákupních cenách nebo nějakých provozních prostředcích nebo cenách za produkty a podobně, tak je tady celá řada komponent, které nejsou zemědělcům známy. Co je však vždycky známo, je relativní výše přímých plateb, které zemědělec obdrží. A e, co si myslíte, je možné, že přímé platby mm, mohou mít i negativní dopad na výnosy a ceny, které musí zaplatit, tedy nákupní prodejní ceny. Může e, to tak být, že e, přímé platby mohou mít i negativní dopady na ceny pozemků, že tedy ten součet přímých plateb jestliže shrneme všechny tyto ceny, že to všechno může mít negativní dopad i na příjem těchto zemědělců, protože uh, s přímými platbami v posledních 15-20 eh, letech, tak jak jsme zemědělství podporovali, se nám nepodařilo eh, významně stabilizovat nebo dokonce navýšit příjmy zemědělců. Nepodařilo se nám tím eh, odbourat volatilitu, zajistit bezpečnost a jistotu na trhu. Takže možná taková provokativní otázka, jestli dokonce to není tak, že přímé platby by mohly být jednou z příčin takovéto zranitelnosti zemědělců při vyjednávání, že to vlastně je jeden z takových Eh, psychologických faktorů, že se při nákupu řekne, dostaneš mě eh, přímé platby, něco nám z toho dej a když něco prodáš, tak dostaneš přímé platby, z toho nám taky něco dáš, když vyjednáváš o půdě, dostaneš přímé platby, ať je to pronájem nebo nákup, tak nám z toho něco dej a že tím vlastně se dosáhne toho, že takový zemědělec vícekrát musí předat část svých přímých pladeb, takže se vlastně stávají, že tady vlastně se to může negativně mít dopad na celkový příjem těchto zemědělců. To by mě tedy zajímalo, jestli máte podobný pohled na věc. Děkuji.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 ceny byly sníženy a v podstatě toto mělo vést právě k obrácení této tendence. Tedy, že se brali v potaz eh, vztahy na trhu. a Rozhodně to byla ale zajímavá připomínka. Ještě chci eh, přivítat další návštěvníky. Máme tu návštěvnickou skupinu i z jiné země, takže vás tu vítám. A byl bych rád příště, aby se vedoucí těchto návštěvnických skupin na nás vždy obrátili a sdělili nám, o kterou skupinu se jedná, abych vás mohl konkrétně přivítat. A nyní má slovo pan Dantán, prosím. Děkuji. Rád bych poděkoval přednášejícímu za jasnou přednášku, i když je samozřejmě na každém z nás, zda bude souhlasit či nesouhlasit s jeho závěry. Vy jste implicitně, pokud jsem to dobře pochopil, veřejným úřadům svěřil úkol dohlížet na, na jasnost informací. Pokud jste opravdu toto řekl, tak z toho můžeme vyvodit, že si myslíte, že veřejné úřady nemají jinou roli, kterou by mohly sehrávat při regulaci trhu. A to mě vede k otázce. Myslíte si, že kolektivní organizace odvětví od organizací producentů přes kolektivní organizace může sehrávat svou roli? Pokud ano, tak proč a pokud ne, tak proč? Děkujeme, pan posel Hausling. Děkuji a nyní pan poslanec Hausling a poté pan poslanec Fajman. Ja, ich, äh, Ano, to nám zase ukázalo něco, co jsme slyšeli často při slyšení poslední doby, že jsme tady bezradní. bezradní. Otázka vůbec je, proč máme jednoho experta k těmto eh, tématům, je to exponovaný názor, proč si nemůžeme vyposlechnout hlasy více expertů, tak abychom si mohli udělat představu. Myslím, že by jich mělo být více. Ehm, určitě nepředstavuje takovýto expert většinový názor. Já si myslím, že je velice překvapivé, eh, že říkáte, že eh, musíte ještě hodně bádat a sbírat spoustu informací, které nemáte. Pokud jde o eh, následné zakázky dobře, tak to ještě asi musíte něco udělat, ale to, že jste říkal, že tady není, neexistují dostatečné důkazy toho, že tady je velký vliv spekulací na trhy, tak to musím za to dát obrovský otazník, protože když francouzský prezident zaregistroval, eh, že je zapotřebí jednat, tak není možné říct, že vůbec nejsou k dispozici v této oblasti žádné informace. Ehm, vliv inform, eh, teda, pardon, spekulací mm, na mm, ehm, ceny eh, potravin, to je myslím dosti jasné v posledních letech, když se podíváte na to, jak vypadala situace na trzích a jak se také vyvíjely ceny, kdy jsme jasně viděli otázku poptávky a nabídky. To nemá co dělat s vývojem cen. Mm, tady máme řadu věcí ehm, na trzích, řadu aktérů, kteří nemají vůbec tušení o tom, o co jde v zemědělství, ale spekulují. A toto bychom měli omezit. To je úkol, který musí odvést politika. To nemůžeme nemůžeme zvládnout jenom reformou zemědělství. Tady musí být jiný přístup. Za druhé jste říkal, že nevíme, jestli vývoj ropných cen má vliv na zemědělské ceny. I tady bych e, k tomu chtěl dodat velký otazník. Když se podíváte na vývoj cen potravin, například pšenice, tak tady můžete udělat takovou křivku. Vidíte, jak to, jak to sleduje ceny ropy. Je to téměř stejná křivka a Jistě existuje souvislost mezi vývojem cen ropy a e, cenami, řekněme třeba e, za pšenici nebo podobné produkty. Takže to má taky co dočinění e, s výrobou biopaliv, to určitě. A to, že tady říkáte, že tady nelze nic prokázat, to mě trošku udivuje. A potom jste říkal, že i klimatické změny, že tady žádný dopad neexistuje. Já myslím, že se musíte jen podívat na to, co dělají velké pojišťovací eh, skupiny jako mm, eh, Mnichovská RK, eh, jedna z největších pojišťoven světových, které říkají, že v posledních letech došlo k zásadnímu navýšení v oblasti zemědělství, navýšení škod, a mm, které se musí dát do souvislosti s klimatickými změnami. A pak čtvrtý bod že neexistuje dopad spekulací na ceny za pozemky. Samozřejmě, že spousta investorů vstupuje do zemědělských oblastí mm, a vlastně nemají vůbec co dočinění se zemědělstvím, ale chtějí tam třeba mm, postavit nějaké zařízení. A já se tedy táži, jestliže ceny ve východním Německu v posledních deseti letech se strojnásobily, jestli to nemůže taky souviset, eh, nemůže, eh, to nesouvisí jenom s cenami eh, potravin, ale to, že tady do toho vstupují lidé, kteří chtějí spekulovat na trzích. Taky jste říkal, že mm, bezpečnostní sítě nebo nebo intervenční merže nemůžeme stanovat podle toho, jak vypadají výrobní náklady zemědělců v Evropě. Tak na co to máme navazovat, nebo jak to máme stanovat? Samozřejmě, že, budete, že, že bezpečnostní sítě se musí orientovat podle toho, jaké náklady v zemědělství máme. To jsme viděli na cenách za mléko. Jestliže takováto eh, síť, jestliže to se zvýší o 20 centů, tak je to pod výrobními náklady zemědělců. Toto už není bezpečnostní síť, to je nouzová pomoc, ale nemá to s tím co dělat a pak si myslím, že jste trošku ten zemědělský aspekt ve své přednášce vynechal. Myslím, že se svou prezentací spíše jdete v jiném směru. Říkáte, ano, všechno se musí liberalizovat, ale Konec konců je nutná taková malá řídící funkce a nejdůležitější je otevřenost a transparentnost na trzích, které, ale tady tu transparentnost ani nemáme a je těžké ji tady nějak pro, prosadit, protože e, se musíme především podívat na reálné náklady a ceny na trzích, ale hlavně proto, že se tady e, spekuluje. To je, myslím, ten nejdůležitější bod, abychom omezili riziko spekulací. A toto musí být stále důležitější aspekt ve všech našich úvahách. A proto si myslím, že e, zemědělství to není jenom oblast jako ostatní, třeba suroviny, ale je to zemědělství a je to e, něco, kde musíme mít spolehlivou situaci. To se jasně ukázalo v minulosti. Trhy, které byly e, regulovány, jak je to mléko nebo cukr nebo třeba i trh s vínem, tam um, vidíme daleko menší kolísání a je tam víc vyrovnanějších trhů než v jiných oblastech, které jsou úplně vystaveny spekulacím na světovém trhu. Uh, Děkuji bardzo. Děkuji. A nyní má slovo pan poslanec Fajmon a poté pan Alveš. Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěl také poděkovat přednášejícímu za jeho prezentaci. Myslím si, že byla zajímavá a v dnešní e, době, kdy e, přemýšlíme o tom, jak e, regulovat zemědělskou politiku po roce 2014, že je to důležité se nad tím hlouběji zamyslet. A jsem rád, že jste zmínil e, otázku regulace trhu s cukrem, protože v poslední době dochází k prudkému růstu cen cukru e, a e, zpracovatelé cukru, kteří jej nakupují, stále více říkají, že ten problém roste a roste a mělo by se s tím něco dělat. E, jsou dokonce připraveni investovat do, e, do cukru a do, do nových cukrovarů, ale stávající kvótový režim to téměř e, znemožňuje. Takže já myslím, že kvótový systém u cukru je potřeba se nad ním opravdu zamyslet a, a moje otázka na vás by byla, jakým způsobem, eh, co byste doporučoval v této oblasti, eh, jaké takzvané soft landing nebo jakým způsobem eh, v tom postupovat, aby se v této důležité komoditě dospělo k nějaké tržní rovnováze. A to by bylo asi z mé strany všechno. Jinak myslím, že, že obecně s váma souhlasím v tom, že je potřeba omezovat ty, eh, to spektrum nástrojů, které používáme a zaměřit se na ty, které jsou skutečně funkční, ty nástroje k regulaci volatility cen. A tam by podle mého soudu měly první tu hlavní roli hrát přímé platby, které jsou nejspravedlivější a po roce 2014 by měly být v rámci celé Evropy konečně pro všechny zemědělce stejné, nebo blížící se k nějaké, k nějaké spravedlivé hranici a že by tím na trhu eh, mezi soutěžiteli měla nastat konečně trošku spravedlivější situace, než kterou jsme viděli v minulých zhruba deseti letech. Děkuji. Alves, Pan Alves, prosím. Děkuji, pane předsedo. V tuto chvíli se zamýšlíme nad novou společnou organizací trhu, která se týká zejména těch výzev, které postihují zemědělce v tomto období, které zahájíme po roce 2013. A tyto výzvy jsou napojeny na tuto tématiku volatility cen, ale jsou také napojeny na celek celé řady výzev, které od toho nesmíme odlučovat, jako nestabilita produkce, navýšení nákladů, v nedávné minulosti toto nebylo tak konsolidováno jako v dnešní době. Problémy, interní problémy v tom potravinovém řetězci, nejistoty z důvodu makroekonomických důvodů, jako jsou úvěry a podobně. To znamená, je třeba reagovat tady na tyto výzvy a komise, jakožto orientaci na trh, navrhuje tedy navýšení této sítě pro produkt producenty. Eh, v podstatě tímto se eh, skoncovává s těmi eh, nástroji, které jsme tu měli, zejména pro oblast cukru, vinařství a podobně. Já bych chtěl zdůraznit zejména mlékárenství. Máme určité předpovědi, že po roce 2015 zničení vlastně tohoto odvětví eh, eh, postihne miliardy litrů, co se týče produkce mléka, která by odpovídala produkce země, jako je celé Portugalsko. A pokud si vezmeme v úvahu tu stávající konjunkturu a neustále navyšování nákladů, tak tyto eh, objemy extra povedou k snižování cen. To znamená,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 ale bude to ničit ještě více v budoucnu ty zemědělské marže a to bude mít velké dopady na území. My víme, že kvóty se týkají zejména území a zdá se, že právě toto v té analýze nikdo nebere v potaz a je třeba to brát v potaz, protože se jedná o území, jako je Portugalsko a jiná území, která se zaměřují hodně na mlékárenské odvětví a to bude totálně eh, zničeno je to zapříčiněno tady právě tou otázkou snižování cen, zvyšování nákladu. Toto, na toto je třeba nahlížet právě v tom propojení těch územních dopadů, když tu hovoříme o reformě. Pak tu také zazněla ta otázka financování a to, že tato otázka nevede k nestabilitě cen, ale já si kladu otázku, zda přístup k budoucím fondům a zapojení soukromých trhů, těch velkých fondů, které nemají jakožto vlastně svůj cíl obchodovat se zemědělskými produkty, ale spíše s velkými sumami finančních prostředků a tam vlastně se obchoduje na celosvětové úrovni a to může jasně postihnout tu otázku volatility cen. Ovlivňuje to navýšení či snižování cen a, je, eh, a ohrožuje to zemědělce, protože to nemají pevně stanovené ceny. Takže tyto fondy čistě finanční, řekněme spekulativní, a jejich přístup na trhy s deriváty vlastně výsostně škodí, protože to umožňuje přístup takovýmto fondům, které v podstatě nikdy nenakupují žádné produkty, pouze fungují na čistě spekulativní bázi. A to je v podstatě z mé strany vše. Molto bene, grazie Luis. Výborně, děkuji Luisi. A nyní má slovo náš zpravodaj Luis Capula Santos a potom Patrón Neves. Obrigado, senhor presidente. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád poděkoval za prezentaci. V podstatě v rámci této pluralitní debaty jsou veškeré příspěvky do debaty vítány, a to nezávisle na tom, jestli se shodujeme nebo ne. Otázka, kterou bych chtěl nadnést, je následující. My žijeme v době, jasné nestability cen, nestability trhu a velké nejistoty pro zemědělce. Neustále se mění poptávka, nabídka, mezinárodní obchod je neregulován. To znamená, tento faktor nejistoty podmiňuje aktivitu, která jako taková je podmíněna celou řadou jiných faktorů, které není možno kontrolovat, jako například klimatické podmínky, jako je tomu například v mé zemi a celkově na jihu Evropy, kde zemědělci čelí opravdu závažnému suchu, což naprosto mění podmínky a výkon zemědělské činnosti a proto nemáme žádný mechanismus okamžité podpory společenství. Rádi bychom věděli, zda v tuto chvíli, kdy hovoříme o nové společenství, společné zemědělské politice, si přejeme, aby tu existovala nějaká bezpečnostní síť, která minimálně bude pomáhat zemědělcům, aby mohli minimálně klidně eh, vykonávat svoji činnost. A v tomto návrhu komise něco takového není. My tu máme seznam nástrojů, většina z nich v podstatě nepřináší nic nového. A hovoří se tu o společné organizaci trhu, to je něco, co už známe z minulosti, ale takový celek pravidel, který by toto mohl uvést v provoz, ten bych řekl, že je téměř nedůležitý nebo vůbec nenápomocný. Za chvíli tu budeme hovořit i o druhém pilíři. Tam máme celou řadu nových nástrojů, které tedy z hlediska té formální prezentace mohou vypadat velice lákavě. Nicméně, když se nad tím zamyslíme, jak budou fungovat v praxi, tak máme obrovské pochybnosti. Já bych tedy z této debaty spíš očekával, že by eh, nám bylo více osvětleno, to, jaké to budou nové nástroje nebo nové způsoby, jak využívat ty stávající nástroje, aby opravdu byla vytvořena ta zabezpečovací síť. Ona je to ostatně čistě politická otázka a my poslanci rozhodujeme o politice a musíme činit politické volby. Takže buď opravdu půjdeme vstříc té politické, hospodářské doktríně z posledních let, která platí, řekněme, od pádu berlínské zdi, což je takový ten liberální eh, postup, který vedl k hospodářské krizi a k výsledkům, které tu máme, anebo zda tedy můžeme jít tou cestou, že se nám podaří obrátit tuto tendenci i v zemědělské oblasti. Já si myslím, že ano, měli bychom takto postupovat a jsem ochoten společně s kolegou Dantánem hovořit o těch nástrojích z obou pilířů, abychom tu opravdu měli mechanismy, které umožní intervenci na trhu a ne tu mít jenom nějaké milosrdné nástroje, či mechanismy, které tedy, když je bude zapotřebí zaktivovat, tak povedou spíše k negativním výsledkům. Myslím si ale, že je možné jít pracovat správným směrem vím, že na radě podobně jako tady v parlamentu v podstatě i e, příslušné osoby obhajují e, nástroje jako kvóty, kvóty na cukr. Takže proč jsme liberální na jednu stranu a intervenujeme zase v jiné oblasti? že nepostupujeme vždy stejně, že postupujeme spíše podle svých osobních či řekněme národních zájmů. Zemědělství je velice specifická oblast, proto máme společnou zemědělskou politiku, má svoji minulost, má své úspěchy či neúspěchy. Ty úspěchy eh, tu máme díky tedy příslušným úspěšným mechanismům, které měly zemědělcům dodat určité jistoty a zabránit nestabilitě, a měli by tedy plnit zejména ty cíle, které si společná zemědělská politika klade do budoucna. Takže já společně s mojí politickou skupinou doufáme, že tedy i ty závěry budou vyplývat z toho, jak my nahlížíme na ty budoucí orientace, je zejména zapotřebí pokročit vpřed a to ještě dál, než samotná komise navrhuje. Děkuji. Grazie, Luis. Molto bene. Děkuji, Luisi. Výborně, teď Patrao Neves a potom pan Jár. Děkuji, pane předsedo. Také já na úvod poděkuji um, řečníkovi za jeho přednášku a za to, jak se vyjádřil na téma debaty. Volatilita cen je opravdu výsostně důležité téma, je naprosto rozhodující, co se týče budoucnosti zemědělci. Když nebudeme bojovat proti volatilitě cen, tak nebudeme moci zajistit těm, kteří nyní produkují, aby se zachovali ve své zemědělské činnosti a určitě nepřitáhneme mladé, kteří jsou dostatečně kvalifikováni a zajistit jim tedy um, pozitivní budoucnost a i budoucnost zemědělství jako takovému. Zatím tu z komise nemáme nějaké dobré zprávy ani velké novinky. Co se týče té zabezpečovací sítě a organizace, jistoty pro organizace zemědělcům, zatím ty jistoty jim nikdo neposkytuje. Již tu dnes zaznělo to velké sucho v Portugalsku a také ve Španělsku. V podstatě k čemu dochází i nyní mezi jednotlivými zeměmi a teď mám eh, na mysli konkrétně Španělsko a Portugalsko. Ten stav je odlišný, co se týče boje proti suchu. Portugalští zemědělci totiž vůbec nemají ani přístup k pojištění, tak tomu ovšem ve Španělsku není. Takže opravdu zapotřebí vytvořit minimální společné podmínky pro všechny zemědělce ve všech členských státech, protože v opačném případě bychom se dali cestou zemědělství, které bude čím dál více liberalizováno, směřováno na trhech konkurenční, ale základna pro zemědělství je odlišná v každé zemi, takže ta, eh, ten způsob by byl špatný již od samotného počátku. Ještě chci říci, že vždy důležité, když hovoříme o zemědělství, mít na paměti to, že tu nehovoříme o jakékoliv hospodářské činnosti. My tu hovoříme o produkci potravin, což je naprosto zásadní pro naše přežití. A proto na to nemůžeme nahlížet z toho ekonomického pohledu jako na ostatní ekonomické činnosti. Nesmíme totiž zapomínat, že produkce potravin je v podstatě strategická zbraň, kterou máme k dispozici. Pokud na to budeme nahlížet čistě ekonomicky, liberálně, tak velice rychle budeme závislí my, jakožto Evropská unie, na jiné oblasti zem, zeměkoule, které mohou být politicky nestabilní, nezajistíme si soběstačnost a v podstatě budeme v rukou ostatních. Tedy pokud srovnáme Evropskou unii s jinými oblastmi planety. Pokud vezmeme v potaz různé členské státy, tak si musíme uvědomit, že zemědělství je multifunkční, o čemž tady často hovoříme. Často se to těžko bere eh, mm, v potaz. Těžko můžeme kalkulovat to všechno jak vlastně vypočítat to, eh, co stojí produkce těch potrovin. Ani my interně tu nemůžeme hovořit o zemědělství nasměřované jen pro některé země a místo pro všechny země, protože eh, je to ovlivněno celou řadou důvodů, zejména tím, že si přejeme, že zemědělství pomáhá také fixovat populaci ve venkovských oblastech, což je důležité a postihuje to realitu mnoha zemí. A myslím si, že je to naprosto zásadní a nesmíme to ztrácet ze zřetele. Vždy, když hovoříme o zemědělstvích a o ekonomických modelech zemědělství, tak si musíme jasně uvědomit, že tu nehovoříme vlastně o jiných hospodářských produktech. My tu hovoříme o potravinách, pro produkci, která je zásadní pro naše přežití, zásadní pro rovnováhu celých, celých rozsáhlých územích uvnitř členských států. A toto vše musíme brát v potaz. Nesmíme zapomínat, že my tady jsme politici, musíme zajistit, že tato reforma společné zemědělské politiky po roce 2013 má sloužit potřebám a specifikům všech členských členských států a regionů. A ten ekonomický náhled na věc, pokud si budeme, se budeme zaměřovat pouze na číselné údaje, může vést k velkým ztrátám, velkým škodám eh, vůči Evropské unii, vůči projektu soudržnosti a také vyrovnaného rozvoje všech členských států, regionů a národů. Děkuji. Děkuji, pan Jar. A na závěr Marian McGuinness. Uh, ano, děkuji, pane předsedo. Myslím si, že asi budeme muset duálně postupovat a to musím říct jako někdo, kdo působil v socialistickém zemědělském systému na východě Německa, protože mnohé z toho nám zní jako to něco, co známe. Dříve v socialistickém východním Německu jsme měli pevné ceny v ekonomice a zemědělství, nebyly žádné spekulace. Zemědělská užitná plocha byla v podstatě bezcená, protože nic nestála, ale nikdo také nemohl si ji soukromně koupit pak tady nebyly žádné mm, bankroty a přesto ten systém skolaboval. Prostě už to nebylo financovatelné, protože podnikatelská komponenta nebyla vzata v úvahu a také inovace se nekonaly, což znamená, že jako první věc to bych podpořil, že musíme zemědělce oslovit jako podnikatele a motivovat je k tomu, aby stále více byli právě o němi podnikateli. Na to potřebuje tržní informace, toto je důležité, to musím se připojit ke kolegům, kteří řekli to tež. Kdo nebo jak našim zemědělcům poskytne nezbytné informace, třeba i mm, výrobní organizace by mohly hrát důležitou roli v tomto smyslu. Ale za druhé, a to je stejně tak důležité, Zemědělství mm, má také mm, roli zásobovat. To je mm, také otázka politická. Musíme dodávat potraviny a tady známe úsloví Lenina. Už Lenin řekl, že obilí je zbraň. On už hezky rozpoznal, jak je důležité, aby se správně uživilo, aby se zásobovalo potravinami eh, obyvatelstvo. A i toto musíme zachovat, protože eh, musíme dělat bezpečnostní politiku v zemědělství, musíme napomáhat při eh, poruchách trhu. A tady se naskýtá otázka, kromě intervencí ještě, jak podpořit exporty, ale jinak mě už ani nenapadá nic moc, co by politika mohla udělat. Kvóty ve výjimečných případech, to je pravda. Ale zúčastněným bych chtěla připomenout, že mléčné příslušné kvóty, to my, tady myslím politika, tady musíme být upřímní, ale tady jsme naprosto ztroskotali, to si řekněme. Jednoduše proto, že politika nebyla schopná mm, kvóty mm, uspůsobit potřebám na trhu. Každý z toho měl strach a potom jsme tady připustili nadvýrobu a přesto ceny propadly poklesly. A teď zajímavá otázka mm, na referujícího. Jak se postarat o rovnováhu? Na jedné straně eh, podnikatelské zemědělství, inovativní zemědělství, ale taky vzít v úvahu aspekt politiky bezpečnostní. To nesmíme zanedbávat, protože eh, našim zemědělcům zemědělská politika musí být schopna o nich 500 milionů lidí v Evropské unii uživit. Tak, eh, abychom nebyli závislí na ostatních. Děkuji.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 Pane předsedo, děkuji za příspěvek dnes odpoledne. Byla to, je to zajímavá historie. Mm, mm, je, myslím, že také se mohu mm, potvrdit do eh, poznámky Petra Jára, zvláště, že jsme potaz jeho vlastní zkušenosti. Měla bych jednu poznámku a dvě, jednu otázku a dvě poznámky. Ta jedna se týká takových meziodvětových organizací a eh, výrobních organizací, tak abychom se zvládali eh, řídit riziko. A pokud bychom mohli dostat více informací o tom, jak ten model funguje nejlépe ve Francii, Ehm, je to, myslím, hlouběji zakotveno než v ostatních členských státech. A potom, jaké jsou podmínky, které musí být zajištěny proto, aby eh, tyto meziodvětvové vztahy a eh, organizace výrobců eh, fungovaly účinným způsobem. Mé poznámky se vztahují k ehm, tomu, co jste říkal o nedokonalých ehm, potravinových řetězcům a také příjmu zemědělců. A ehm, e, trošku jsem tady zmatena, protože mám dojem, že bychom měli poměřovat příjem e, zemědělců a příjem takovýchto domácností. To, to může přicházet z různých zdrojů, ale nám by mělo být ležet na srdci e, to, co vydělají lidé a to, co tedy živí v zemědělství a ty, jak vypadají tendence v tomto smyslu. Myslím si, že by nebylo dobré tady navrhovat, že pokud domácnost ještě dostává příjem z jiných zdrojů, abychom to přidali k příjmu ze zemědělství. Toto musí být poměřováno separátním způsobem. Druhá poznámka se týká cen za pozemky. Jsem překvapena, že kdokoliv je překvapen tím, že ceny za pozemky rostou, i když se situace ví jinak. Toto je finanční zdroj. Kvantita poklesává se zemědělského hlediska, také kvalita tady poklesává. A proto je naprosto nezbytné, aby, že ceny stoupají. To je otázka poptávky a nabídky. A konečně bych chtěla říci, že je zajímavé, že velmi bohatí lidé kteří se vydělávají peníze v jiných průmyslových odvětví, jsou rádi a platí hodně cen za tyto pozemky. To je něco, co jsem nikdy příliš nechápala. To znamená, že myslím tady zaznamenáme to, že ceny za pozemky zůstanou tak, jaké jsou, nebo budou stoupat, pokud Evropská unie se požene tuto myšlenku bioekonomie. My tady chceme, aby se vyrábělo potraviny, veřejné zboží. Toto všechno jsou úplně jiné dimenze. To znamená, tlak na zemědělství se bude zintenzivovat, aby se splnila očekávání v tomto smyslu. Takže si myslím, že je nezbytné, že ceny půjdou nahoru přes stávající příjmy. Děkuji. Bene, abbiamo finito questo. Výborně. Ukončili jsme tímto tuto zajímavou debatu a já v této chvíli děkuji všem našim zpravodajům i panu Gohánovi z INRY. A, a chce reagovat. Promiňte, prosím, slovo má přednášející, aby mohl reagovat na otázky. Děkuji. Já nevím, kolik mi dáte času na odpověď. Eh, Mohlo by to být totiž dlouhé. Budu se snažit být dost přesný. K tomu prvnímu vystoupení, když jsme říkali, že komoditní trhy by mohly pomoci řídit cenové riziko. Já s tím souhlasím, ale neexistují pro všechny komodity. Myslím si, že neexistují komoditní trhy pro rajčata a mrkve. Uh, já jsem neříkal, že družstva jsou příliš silná. Říkal jsem, že je to jen takové združení, které by mohlo hrát důležitou roli jako protiváha. Dále eh, VTO, tam jsme říkali něco o destabilizaci VTO. Říká, že mám právo intervenovat u sebe, pokud to příliš neovlivní eh, organizaci trhu. Pokud jde o tu záchranou síť ze střednědobého a dlouhodobého hlediska, není to příliš originální, protože je to tak trochu systém marketing law, který byl v roce 1996 přijat v USA. Tam se měly upravovat úrovně podpory podle historie. Takže nebylo to založeno na přítomnosti, ale na minulosti. K tomu cukru jdeme příliš rychle nebo ne, já nejsem přesvědčen. Já souhlasím spíše tím, co vypočítala komise ve své studii dopadu, která dokazuje, že máme ještě určitý prostor, ale zase ne tolik. Rád bych navázal na další otázku. Zda. Nebo jak si představit to soft landing od roku 2006 jsme měli první reformu jednotné organizace trhu, takže ta restrukturalizace přece jen už byla poměrně pokročila, už je téměř hotová a v tom hodnocení eh, nárůst eh, spojený se zrušením kvót povede k tomu, že zde bude asi 2 až 5 navíc, ale to není tolik. K tomu, co říkal pan Bové, musím přiznat, že jsem hodně vedl tyto debaty s konfederací zemědělců ve Francii, ty mléčné kvóty a tak dále ať už se rozhodnete, jak chcete, pamatujte si, že mléčné kvóty, systém omezení je vhodný pouze, jakmile je ten systém definován a je vhodný pouze pro ty, kteří už existují, kteří už jsou zavedeni, protože to vůbec nepomůže těm mladým. Pomůže to pouze těm, kteří už vlastně fungují, jinak už se platí. Ani v konfederaci zemědělců se nikdo nedokáže zhodnout, na jakou úroveň by se měly snížit mléčné kvoty. Když se zeptáte, chceš snížit tu svou mléčnou kvotu o 50%? Ne, já nechci, jak to udělá on, že jo? Takže vždycky vysvětlíte, že to musí udělat někdo jiný, ne ty ve své zemi nebo ty na své farmě. Pokud o přímé platby, zda mohou mít negativní dopad na příjmy zemědělců. Je pravda, že řada studií dochází k závěru, že příjme platby z dlouhodobého hlediska ne první rok, ale po pěti nebo deseti letech podle jednotlivých zemí nakonec se skončí v kapse majitelků pozemků, kteří vždy nemusí být totožní se zemědělci v Irsku. Je hodně zemědělců, kteří také provádějí tuto zemědělskou eh, činnost, zatímco ve Francii z 80% zemědělsky využívaná půda v pronájmu. Takže pokud to není žádným způsobem regulováno, tak to může vést k tomu, že ten šek neskončí v kapse zemědělce, ale skončí v kapse majitele pozemku. K čemu to je? Já rozhodně nejsem eh, proti jinému vlastnictví pozemku, ale uh, jsem proto, abychom podpořili ty aktéry, kteří poskytují veřejné statky. Kdo to je? Právě zemědělci a ne majitelé pozemku. Takže já jsem velmi nakloněn tomu, aby se čím dál více podmiňovaly přímé platby poskytováním veřejných služeb, veřejných statků. Není to snadné. Podívejme se na systém modulace, který je spojen s pracovními místy v zemědělství. Já jsem velmi nakloněn podpoře zemědělských pracovních míst. A prostřednictvím modulace bychom tato zemědělská místa podporovali a zabránili bychom tak únikům. Protože jakmile dáváme peníze, tak je jasné, že je tam prostor k těm únikům. Jakmile dáte zemědělci jedno euro, tak eh, je to určitým způsobem využito pro produkci veřejných statků, ale ne úplně. A my chceme, aby toho dosahoval co nejvíce. Máme Eh, program Ecofito 2018, eh, to se týká chovu snižování používání antibiotik o 25 když nakonec se zemědělec nedostane tu podporu, tak k čemu to je? Řekne si, že je tím poškozován. Takže musíme čím dál více zaměřovat základní podporu na zemědělská aktiva a musíme to zaručit. Musíme přestat říkat, že ty peníze buď dostanete nebo ne, podle toho zde v rozpočtu budou nebo ne. Potom pokud je mezi oborové nebo mezi odvětvové organizace, já se hodně opírám o zprávu, která byla v Evropském parlamentu, vydána, myslím, panem Kafirem, týkalo se to ovoce a zeleniny. Komoditní trhy poskytují informace pro období 1 až 3 roky a kteří se mohou opírat o tyto informace a nemusí se do toho zapojovat. Pan Bube možná zapomíná, že zemědělci nepřímo musí používat tyto komoditní trhy. Jsou to jejich, jejich eh, družstva. Družstva používají tyto komoditní trhy. Takže tímto prostřednictvím mají signál, ale jakmile neexistují, tak, nebo neexistuje tento signál, tak jim musíme pomoci tento signál někde najít. Když se vezmeme pouze jednu kategorii aktérů, tak ty informace jsou jednostranné. Když postupujeme interprofesionálně, tak máme komplexnější obraz. Ptali jste se mě na tu spekulaci G20 a tak dále. Co říká G20? Že je třeba ověřit, aby na komoditních trzích nebyla možnost zneužít dominantní pozici, dominantní postavení. A v Evropě na tom opravdu nejsme moc dobře. Ve Spojených státech mají před námi náskok, ale my to chápeme, protože více používali, i v minulosti používali tyto komoditní trhy. G20 není proti komoditním trhům a termínovanému obchodování, ale chce, aby tyto trhy dobře fungovaly, což je něco jiného. K těm drobným zemědělcům, co si o nich myslím? Já si myslím, že kdyby se více modulovalo, kdyby se dávalo více malým zemědělcům, kteří produkují veřejné statky, to by bylo skvělé. Takže drobní zemědělci by tímto způsobem z toho měli prospěch. A na závěr, nevím, jestli jsem odpověděl na všechny otázky, ale na závěr bych řekl, že já se domnívám, že zemědělství má dvě specifika. Za prvé, nikdy nemůžete zakázat státu, aby intervenoval, když si myslí, že bude nedostatek potravin. V Egyptě to nebylo způsobeno nějakým hrozícím hladem, ale bylo to spojeno s energetickými cenami nebo s cenami energií. Nicméně stát si nemůže dovolit nezasáhnout, jakmile je ohrozena, ohroženo zásobování potravinami a potravinová bezpečnost populací. Souvisí to trochu se strachem obyvatelstva je také pravda, že naše zemědělská politika je zaměřena spíše na chránění nebo ochranu našich zemědělců než ochranu spotřebitelů, ale musíme uznat, že když bude každý pracovat pro svůj trh, tak to bude poškozovat eh, světový trh a tomuto zkreslování musíme zabránit. Hovořili jsme o tom, že Rusko nebo Argentína můžou kdykoliv zablokovat své hranice uzavřít své hranice a my proto musíme mít odstrašovací nástroje, abychom je od toho mohli odradit. Takže to je tedy první specifikum eh, toho zemědělství a Druhé specifikum je půda. Já jsem eh, neříkal, že cena půdy je vysoká nebo nízká, jenom jsem říkal, že když eh, se platí vyšší cena za tuto půdu, tak to znamená, že prostě existuje důvěra v to, že zemědělství bude produkovat a že bude výnosné. Vypadá to trochu jinak, když se opíráme o ceny placené zemědělci, než když vycházíme z jejich deklarací. Děkuji a doufám, že jsem reagoval na některé, alespoň z otázek, které byly položeny. Děkuji. Bylo to velmi důležité, tato výměna názoru. Děkujeme odborníkovi a měli bychom se k tomuto tématu ještě vránit, vrátit tedy otázka řízení rizik. Eh, určitě ještě bude předmětem celé řady reflexí. Je třeba obohatit a zlepšit návrh komise. Další bod na pořadu jednání je podpora rozvoje venkova ze strany Evropského zemědělského fondu. Luis Manuel Capula Santos je zpravodajem, ale ještě dříve, než mu dám slovo, rád bych požádal komisi, aby do svých komentářů zahrnuli také odpověď na naši žádost o informaci o různých simulacích, které provedly členské státy v rámci revize mapy z nevýhodněných oblastí. K tomu máme ústní otázku, nebo tedy otázku k ústnímu zodpovězení, která bude řešena na plenárním zasedání. Tuto otázku podepsali všechny frakce, takže prosím komise, aby to vzala v úvahu. Luizy, máš slovo. Eh, Děkuji, pane předsedo. Toto je výborná příležitost, kterou mám, abych si nyní vyslechl kolegy na téma právě tohoto návrhu nařízení. V první řadě bych chtěl poděkovat komisi za tento návrh, protože celek nařízení si opravdu zasluhuje pozitivní přijetí ze strany všech aktérů, ať jsou to skupiny zemědělců nebo národní vlády. Samozřejmě, že my významně přispějeme k vylepšení tohoto návrhu, nicméně již nyní mohu říci, že ten základ těch našich obav se nachází v tom výčtu opatření a priorit, které, řekněme, obecným způsobem si zasluhuje moji podporu. Já bych chtěl říci, co se týče těch hlavních navržených opatření a podmínek způsobilosti do, do budoucnosti, je otázka finančních podpor, zemědělského poradenství, také systémy pobídek, systémy kvality pokračování podpory zemědělským podnikům, co se týče transformace, obchodování a dalšího vytváření infrastruktur také reakce ehm, v případě nějakých katastrofických událostí. Myslím si, že tady bychom to měli rozšířit. Já se pokusím k tomu přiložit nějaký návrh, konkrétně co se týče zahrnutí sucha do tohoto opatření. Je to tedy návrh jakožto celek, ale právě nezahrnuje tuto velkou problematiku sucha, která je nyní aktuální. Dále investice ne zemědělského charakteru, protože eh, venkovské oblasti se musí snažit o různé ekonomické, vytváření ekonomických činností. Víme, že jsou tu opravdu závažné nedostatky, to si uvědomujeme. Jedním z nich je nedostatek pobídek, které by usnadnily přístup k pozemkům, pak konkrétně trh s pronájmem, protože toto vede k tomu nezájmu i ze strany mladých zemědělců. Víme, že existují finanční omezení, také co se týče rozvoje infrastruktur a poskytování základních služeb, jako jsou aktivity ve volném čase, kultura a podobně. Dále je důležitá podpora lesnictví a prevence biotických a nebiotických rizik, také podpora organizací produktu, producentů. Víme, že existují finanční omezení a víme, že pouze organizace producentů, eh, které zastupují malé a střední podniky, by měly získat přístup k podporám Důležitá je také podpora agroenvironmentálních opatření. Měli bychom vědět, zda je třeba stanovit nějaký finanční minimální limit pro tato opatření. Já osobně si myslím, že by stálo za to, já bych alespoň rád navrhl do toho nařízení o přímých platbách, aby greening z prvního pilíře mohl být zahrnut takovým doplňkovým způsobem, mohl zahrnovat právě i ty agroenvironmentální opatření. Myslím, že by to rozšířilo aplikaci greeningu a harmonicky by propojilo oba pilíře. A proto potřebujeme, aby to byly finanční dotace v druhém pilíři pro toto opatření. Dále je pozitivní, že se podpor, pokračuje v podporách biologického zemědělství, projekt Natura 2000. Samozřejmě, pan předseda nám opakuje tu žádost, na kterou, na kterou už dlouho naléháme vůči komisi, aby chom my v členských státech poznali ty dopady na území, co se týče toho nového přístupu k určitým zónám, pak považujeme za pozitivní, a myslím si, že to se týká hodně kolegyně eh, Bolsenové, eh, otázka blahobytu hm, zvířat. Tady se vypisuje celá řada těch opatření, které zacházejí i za to, co se dnes vyžaduje v dnešní legislativě společenství. Pak jsou tu podpory pro inovaci a dynamizaci místních trhů, což je velice důležité v dobách krize. A v podstatě v prvním pilíři si přejeme podporovat malé a zemědělské podniky. Pak je tu otázka řízení rizik, o tom tu právě hovoříme, podpory uh, hluchých osob, také eh, nástroje pro stabilizace zisku, to všechno jsou velice pozitivní opatření, ale je zřejmé, že samotný obsah si vyžaduje mnoha objasnění, prohloubení problematiky, aby to vše bylo účinné. I nadále pozitivně přistupujeme k projektu LEADER, i když je tu finanční mm, omezení 5%, ale máme pochybnosti o tom, eh, jak by mohl projekt LEADER financovat investice v nevenkovských eh, oblastech. Myslíme si, že to je protichudné, protože líder je vlastně problém, pro, program pro venkovský rozvoj, takže proč ho aplikovat i mimo venkovské oblasti? Na to by se měly vztahovat i jiné projekty. Pak na závěr ta kontroverzní otázka inovace. Je důležité, aby to byly finanční stimuly inovaci. Jak víte, komise vlastně eh, činí to, aby to záviselo z příjmu z takzvaného cuppingu z prvního pilíře a my musíme rozhodnout, zda tento pilíř přijmeme protože financování, aby tedy zůstalo na té úrovni 100%, anebo zda si přejeme zachovat tu inovaci, i když tedy ty eh, zdroje financování budou různorodé. Takže to jsou všechno ty pozitivní stránky, ale pak je tu celá řada otázek, o kterých musíme předem rozhodnout. A já bych si tady rád vyslechl kolegy, aby se vyjádřili o té otázce rozdělení rozpočtu druhého pilíře. Komise navrhuje v prvním pilíři rozdělení za členské státy, příloha 2 příslušného nařízení, ale nevyjadřuje se ani kdy konkrétně, ani jak na základě jakých kritérií se bude to rozdělení po členských státech dělat. A možná by Evropský parlament mohl v této věci předložit návrh. Uvědomujeme si, že předkládání rozpočtových návrhů je vždy velice kontroverzní, nicméně je důležité, aby se eh, parlament chopil svých povinností, aby nedovolil, že se tu předloží nějaký biankošek jiné instituci, která by o tak důležitém tématu rozhodla. Takže tady společně se stínovými zpravodaji bych byla rád, kdybychom se k tomu vyjádřili a došli k nějakému um, koncenzu. Ještě, jak jsem předeslal, je důležité, abychom se také zhodli a to ze široka o zahrnutí greeningu a těch agroenvironmentálních opatření jakožto jedna z těch podmínek, i když taková doplňková podmínka, co se týče přístupu eh, ke greeningu v prvním pilíři. Pak jiné věci. Víme, že komise stáhla ukončení činnosti z toho rámce pro venkovský rozvoj, to myslím, že je to v určitém nesouladu, protože tu máme strukturální problém závažný, to je stárnutí i té aktivní populace, takže třeba se snažit o nějaké omlazení, ale víme, že nyní tedy ten aktivní eh, pracovní život se nyní nuceně prodlužuje a je třeba tu zapracovat i určité pobídky prostřednictvím nějakého návrhu. Pak, co se týče těch sazeb na spolufinancování, další kontroverzní otázka, tady je třeba se důležitě uh, hodně zamyslet nad návrhem komise a vylepšit ho. Já jsem již obdržel některé návrhy od kolegů ohledně toho, jak zahrnout možnost spolufinancování soukromého rázu 100% do této venkovské oblasti, zemědělské oblasti. V některých státech to již funguje, takže bychom neměli zabránit, aby to financování z mimo státních zdrojů, aby tomu bylo zabráněno ve prospěch eh, venkovského rozvoje, protože je to všechno ve prospěch eh, všech. To je takový globální přístup. Já si myslím, že by bylo dobré dosáhnout zhody eh, a souladu. Možná v těch otázkách plateb tam je více kontroverzních témat a různých odlišných názorů ale já opravdu jsem ochoten si vyslechnout stínové zpravodaje i ostatní kolegy, abychom mohli předložit návrh, který si vyslouží silnou podporu celého parlamentu, protože čím větší bude ta podpora, kterou si vyslouží jednotlivé naší zprávy, tak tím větší sílu budeme mít vůči radě a hlavně vůči komisi. A tady je opravdu důležité, aby v rámci procesu spolurozhodování parlament měl silnou vyjednávací pozici a já doufám, že tomu tak opravdu bude. Děkuji vám za pozornost a omlouvám se, že jsem hovořil příliš dlouho. Grazie Luis, iniziamo. Děkuji Luise, zahajuji rozpravu. Elizabeth Kastinger a potom místo předsedkyně Paulsen. Děkuji, pane předsedo. A děkuji zpravodaji. Luis Capula Santosovi za mm, úvodní slovo do tématu zemědělský vývoj a zemědělský fond. Sdílím velmi e, názor zpravodaje, když říká, že zemědělský vývoj je, musíme se na to dívat jako jednodušší balíček v návrzích komise, i když tady podle mě existuje celá řada problémů, které mají detalnější charakter. Možná pár poznámek. Partnerské smlouvy, které byly navrzeny komisí a které máme před sebou, ty tady explicitně nejsou zmíněny, ale přesto bych Eh, chtěla eh, důrazně poukázat na to, že zodpovědný nebude jenom zemědělský výbor, ale také eh, výbor regi. Jde o to, abychom tady měli i dobrou koordinaci, protože se přeci jen obávám toho, že vliv zemědělství na programy by mohl poklesnout a že to je něco, co považujeme také za naše priority, že bychom to měli pardon, zabránit jako prioritám v zemědělském prostoru. Dodatečně se také obávám, že by tady mohlo dojít k masivnímu eh, nárůstu administrativních zátěží a myslím si, že to je taky bod, eh, na který bychom se měli podívat velice přesně a který bychom měli dobře promyslet eh, a říci, jak tady budeme dál postupovat. K tomu, co říkal zpravodaj a co hm, navrhuje mm, anex, eh, tedy příloha rozpočtu, to se týká mm, venkovského rozvoje. Tady by byla velice obezřetná, protože v rozpočtovém výboru jsme velice intenzivně mm, diskutovali o rozdělení eh, prostředků a chtěla bych upozornit na to, že i když je velice důležité, abychom měli oba pilíře společné zemědělské politiky, abychom je na ně hlíželi jako na celek, tak přeci jen je to tak, že pilíř dvě venkovského rozvoje má úplně jiná kritéria podpory než pilíř první. Mm, tady mají být, nemají být podpořena tržní opatření, ale dodatečné výkony, které přináší v zemědělství a toto má být uhrazeno. A tyto výkony eh, v oblasti venkovského rozvoje jsou víceleté a jsou kofinancovány, takže já si myslím, že je tady nutné, když se díváme na oba pilíře, je zapotřebí diferencovaného přístupu. A pak ještě pár dalších bodů které se týkají příjemců podpor v druhém pilíři. V venkovském rozvoji venkovského prostoru například tady máme návrh komise, mm, kde se nemluví o definici aktivního zemědělce, tady se žádný takový odkaz ne, ne, ne, nezmiňuje, ale přece jenom je to dost důležitý bod, což znamená, že majitel v rámci mm, eh, rozvoje mm, venkova může podat žádost o nějaký program, přestože mm, vlastně neobhospodařovává eh, takovýto zemědělský podnik. A pak je tady další problém s malými zemědělství, eh, kteří se účastní různých programů. Malým zemědělcům totiž s ustanovení, která se týkají cross compliance, ty mají být vyňaty z prvního pilíře, protože pak je tady, co se týče účasti na zemědělských programů programech, přesto musí naplnit jistá zadání nebo splnit podmínky, které jsou s tím spojeny. Taky považuji za důležité, aby všichni ekonomičtí aktéři eh, se na to dívali jako na eh, kooperaci, protože tady je propojení třeba s mm, cestovním ruchem a toto by mělo být podpořeno, tato propojení v rámci mm, rozvoje venkova. Myslím si, že tento bod eh, je explicitně zakotven také, mm, není zakotven v současném návrhu. Pak je tady další podstatný bod, ten se taky týká rozvoje venkova. Je, to jsou právě zemědělské programy. Tady naprosto sdílím názor zpravodaje v tom, že oba pilíře eh, bychom měli brát společně. Musíme vést intenzivnější diskuzi o tom, že o něch 25 procent tedy výdajů prostředků do malého středního podnikání, už nejsou stanoveny jako povinné, ale spíše jsou jenom e, v úvodním textu, e, v těch důvodech, protože mm, si myslím, že dobrá dotace zemědělských programů je něco velice zásadního. E, tady se také by měly vyplácet prémie zemědělským podnikům. Velmi vítám také návrh zpravodaje kdy říká, že v oblasti eh, greening eh, ty podniky, které eh, mají velice dobře vybavené zemědělské programy, tyto podniky by mm, měly v mm, nemusí naplňovat některé podmínky z prvního pilíře. A pak bych ještě chtěla upozornit na to, že existují některé státy, které už v posledních desetiletích udělali spoustu věcí v této oblasti. A návrhy komise, jak je máme teď před sebou, mm, znamenají krok zpátky pro státy, které toho udělali hodně v poslední době. A to nejenom z finančního hlediska, ale také co se týče eh, akceptance těchto programů. A myslím si, že mm, tady bychom především jako zástupci mm, voličů a voliček a zemědělců měli být velice opatrní, eh, protože tady jde hodně mm, také o to, abychom a naše politika, abychom byli správně přijímáni. Pak ještě k k oblastem, které jsou eh, eh, znevýhodněny. Eh, tady máme mm, několik velice kritických bodů, podle mého názoru, protože tady bude existovat ehm, systém propočtu. Velice problematický je bod, který souvisí s tím, že jednotná výše prémie na členské státy, ehm, že tady máme mm, hranici 300 ehm, euro na hektar, tak to je to stanoveno a to se odlišuje mm, od posledních programů venkov obrovského rozvoje a tady máme obrovské problémy v různých regionech, především Ehm, třeba z oblasti horské, kde je to ta hodnota nad tím, ale pak jsou tady třeba příkré, ehm, velice příkré nebo šikmé plochy, které je velice těžko, eh, těžké obhospodařovat. Považuji za velice důležité, abychom i nadále ehm, tady stanovili kvóty na eh, dobytek. Tady jde především o otevřený, eh, otevřený chov, zvláště v oblastech, které jsou právě znevýhodněny. Pak se musí nově eh, posoudit jiné znevýhodněné oblasti. Tady myslím předseda už na, eh, v, v úvodu naší diskuse s radou něco k tomu říkal. Mm, tady bych chtěla poděkovat vysloveně všem kolegům a kolegyním a také frakcím za to, že tato žádost byla tak široce podpořena. Já to považuji za velice důležité a abychom tady vyzvali radu k tomu, aby byla vytvořena eh, jasná situace eh, Nemůžeme do toho jít naslepo a to bychom udělali, pokud bychom postupovali na základě návrhu eh, komise, které nejsou ještě úplně vyzrálé. A i nadále si myslím, že není eh, uspokojivé řešení to, eh, eh, jak byla stanovena kritéria. Máme obrovské problémy v některých členských státech. Tady Rada a komise musí se dopracovat k dalšímu vyjasnění situace. Pak k bodu řízení rizik. Ráda bych upozornila na jednu otázku, protože v naší frakci se o tom velmi intenzivně diskutovalo. A sice otázka toho, do jaké míry toto řízení rizik má smysl v druhém pilíři. Toto, tento nástroj pro řízení rizik vlastně už máme pokryt článkem 80, 68 eh, v prvním pilíři. Tam to bylo už ehm, v minulosti možné. Řízení rizik to je klasický eh, nástroj pro eh, řízení ehm, trhu a na to je normálně Ehm, se počítá s druhým pilířem. Myslím si, že o tom bychom měli ještě velmi podrobně eh, diskutovat. Pak ještě k oblasti kofinancování, o které se eh, hovořilo tady, platí to tež. Musíme si uvědomit, že eh, z toho výjímáme některé oblasti, a pak tady bude silnější kofinancování a vlastně automaticky stanovujeme tímto priority. Mm, to bude znamenat, že budeme v jiných oblastech částečně méně peněz k dispozici. Tady bych se taky, tak bych doporučila postupovat racionálně a diskutovat v tomto smyslu o otázce kofinancování, tak abychom to e, se dostali k dobrému závěru. A nakonec les, opatření v oblasti lesnictví, to je druhý pilíř. Je to tedy jmenováno v druhém pilíři. Já eh, považuji za zvláštní, že oblast konkurenceschopnosti mm, byla vyňata pro lesnictví. Já bych považovala za dost zásadní věc, aby naše lesy byly obospodářovány a aby to bylo také v popředí pozornosti, když se jedná o finanční podporu. Co považuji za velmi problematické, je mm, eh, návrh aby lesnické podniky eh, musely předkládat nějaké plány pro hospodařování. Já si myslím, že zvláště v případě malých a středních podniků by to vedlo k další administrativní zátěži a podle mého názoru by eh, tady vůbec nebyly v rovnováze ehm, ehm, užitek a náklady. Myslím si, že bychom se měli na tyto lesnické podniky podívat blíže. Co tady postrádám, jsou návrhy komise o tom, eh, v tom smyslu, jak bychom měli také více podpořit Eh, biomasu a její využívání v těchto podnicích, protože si myslím, že toto je také něco velice důležitého ve vztahu k cílům 2020. Ehm, když to všechno shrnu, tak bych ještě jednou chtěla poděkovat zpravodaji za první mm, přehled, který podal. Už teď se těším na budoucí spolupráci v příštích týdnech a měsících a jsem přesvědčena o tom, že návrh komise ještě můžeme značně vylepšit. Děkuji. Grazie Elisabeth, viceprezidente Polson, poi Britta Remers. Děkuji a dávám slovo naší místo předsedkyně. Kapula Santos för Chtěla bych poděkovat panu Plasantosovi za tento zajímavý příspěvek. Byl to dobrý začátek. Ještě jednou bych chtěla připomenout, že město a venkov patří dohromady. Není možné, abychom pomýšleli na budoucnost Evropy nebo celého světa bez Um, živých vesnic, bez um, živých venkovských regionů se zemědělstvím a lesnictvím. Dobře fungující zemědělství to je mm, závislé na celém prostředí, okolí je závislé na spotřebitelích, eh, kteří odebírají zboží. To všechno spolu vzájemně souvisí. A mm, teď bych eh, ráda položila tři otázky v souvislosti se seznamem priorit článek 5. A teď budu mluvit pouze o zemědělství a ne o e, zbytku. Mluví se tady o zavodňovacích, zavlažovacích zařízeních. Tady bych ráda měla vyšší nebo větší evropskou přidanou hodnotu, tedy něco, co e, bude relevantní pro celkový systém a e, ne jen pro jednotlivé zemědělce. Myslím si, že bychom měli přispět k zavlažovacím, lepšímu fungování zavlažovacích systémů, ehm, když ehm, má, když se jedná o minimálně 25 vody. Toto je ale nesprávná úvaha. Mělo se to vyjádřit jinak. Ehm, mělo se mluvit o účinném systému zavla, zavlažování. E, a my víme, jak vypadá technický e, systém voda, která se stříká do vzduchu, ta pak přeci jen může být někdy využita třeba pro při výrobě eh, rajčat. Tady nejde tolik o to, kolik se spotřebovává vody. Rozhodující je, aby voda byla ekonomicky, biologicky a klimaticky správně eh, využívána. A jestliže máme dobrá zavlažovací eh, zařízení, tak třeba ve středozemním oblasti, tak To bude výhodou i pro severní části Evropy, protože pak budeme mít přístup k kvalitativně dobrému zelenině a ovoci v těch ročních obdobích, kdy sami nemůžeme nic vyrábět. A jestliže pak budeme schopni inteligentně transportovat, tak z toho vyplyne velký ekonomický zisk pro celou Evropu. Tak tolik tématu voda a potom téma bioplyn. Jsem moc ráda, že v dokumentu komise je napsáno, že nesmí být používány třeba močůvka nebo podobné věci. A já tady vidím propojení eh, s tématem, které eh, jsme probírali eh, předtím, a sice ceny eh, za zemědělskou půdu. Eh, otázka je, do jaké míry je to závislé na cenách za energii na světovém trhu. A je důležité, abychom měli zemědělství, které bude schopno se soběstačně zásobovat. Toto musí být vybudováno tak, aby zemědělci byli osvobozeni od vlivu globálních energetických trhů. A toto jsem chtěla jen ještě eh, dodat tak abychom o tom popřemýšleli. Pak k tomu, co patří do druhého eh, pilíře. Pilíři 1 se mluví o ekologizaci mm, výroby, mm, mluví se o tom, že se mají pěstovat různé eh, plodě nebo rostliny, mluví se o využívání nejrůznějších ploch, ale Tady přeci jde také o méně zvýhodněné oblasti a také jde o arktické zemědělství. Tato výroba je velice důležitá. Je podstatné, abychom právě v odlehlých, citlivějších regionech měli e, živé zemědělství, které uchováme. Bohužel se toto dostatečně nezdůraznilo. Takže bych ráda, kdybychom se na to dívali jako na novou prioritu a e, také bych tady chtěla vidět propojení s takzvanou problematikou One Health. Tak e, tímto se zabýváme v řadě e, jiných souvislostí. Takže si myslím, že bychom v případě strategie One Health měli najít nový přístup a to znamená, že částečně využijeme možností, které nám dává mm, mm, živočišná výroba a že ji eh, přeměníme. Mm, eh, například chov zvířat v klecích, u drůbeže nebo Později se budeme bavit také o blahu zvířat a podobně, e, třeba při chovu prasat a tak dále. E, nebo co se týče investic, tady by se mělo počítat s možností investovat do lepších chovných systémů le, lepší, e, to znamená ve prospěch zvířat a tak, aby to přinášelo větší výnosy zemědělcům. Myslím, že Řada věcí by se tady dala zkombinovat. A máme tady eh, situaci, která má mnoho eh, eh, dimenzí. Ehm, často bývají návrhy příliš detailní nebo příliš segmentované. Chcete-li, bylo by dobré, kdybychom mohli mít před sebou nějakou celkovou koncepci a jestliže mm, celou tuto mozaiku budeme moci ehm, správně sestavit, tady vidím těžiště jako e, zavlažování a energie a taky chov zvířat. tak, aby mě blaho zvířat. Děkuji paní předsedkyně Brita Reimers a potom Martin Heusling. Ja, danke schön. Ich komme wieder mal auf meine äh, Hauptthemen bei den ländlichen Räumen äh, zurück. Tak já se vracím ještě k hlavním tématům, hlavně je to kofinancování. Kofinancování nám e, dělá starosti, protože máme stále více členské státy, regiony, které mají problémy, eh, jak dá dohromady prostředky pro kofinancování. Tady musíme najít řešení, jak tyto evropské programy propojit s kontrolními e, nástroji do budoucna, tak aby bylo i nadále možné e, eh, ehm, zajít zajistit rozumný odliv prostředků. Protože právě ty oblasti, které mají málo peněz, tyto prostředky potřebují k tomu, aby mohly tyto regiony dále rozvinout. A proto se i nadále zasazují za to, abychom eh, u regionálních fondů, sociálních fondů i ostatních fondů, tedy abychom s nimi blí, více spolupracovali, abychom eh, eh, umožnili soukromé financování, abychom měli rovnoměrné kofinancování, spravedlivé, tak aby prostředky mohly správně nimi plynout. Protože tady potřebujeme zemědělství, které bude eh, začleněno do, eh, do ostatního venkovského prostoru, tedy spolupráce eh, fondu sociálního fondu, zemědělského fondu, ta musí být ještě vylepšena musí být uspůsobena, musíme se podívat na to, kde běží něco dvojkolejně, nebo kde bychom se té dvojkolejnosti mohli vyhnout, protože jestliže zemědělství odvětví mm, neposílíme e, a tím nebude mít stabilní e, rozvoj venkova, e, tak zaznamenáme vyprázdnění tohoto prostora, protože stále více mladých lidí bude odcházet do měst. V minulých letech jsme to zažili také v Evropě, kdy lidé odcházeli z venkova do měst a pak jsme tady v nebezpečí, že to bude příliš drahé v tomto venkovském prostoru financovat třeba školy právě pro malé děti. Tyto školy bude těžké zachovat. Bude těžké postarat se o třeba lékařskou pomoc pomoc, nebo bude těžké zajistit logistiku pro domácnosti, nákupní možnosti a tak dále. Péče o staré lidi, to bude stále těžším tématem ve venkovském prostoru nebo nemocnice, tak aby pokryly tuto plochu. To bude stále dražší a to jsou takové celkové výkony, na které nesmíme zapomínat. Ty souvisí také se stabilním hospodářstvím a to souvisí se stabilním zemědělstvím. Toto všechno se musí dát dohromady, musíme zajistit rozumnou spolupráci a to znamená, že se musíme postarat o to, aby finanční finanční prostředky do mm, venkova, na venkov plynuly. A pak je tu další bod posledním zemědělském období, v mm, posledním politickém období mm, jsme počítali s tím, nebo jsme viděli, že na začátku došlo k takové zácpě, že když se začaly implementovat programy, tak to trvalo velice dlouho, než se dostaly první prostředky do těchto oblastí. Teprve teď, na konci současného období této reformy, vidíme, že se ty prostředky plynou do těchto regionů. A to je něco, co by se nám nemělo stát při příští reformě. Musíme postarat o to, aby abychom včas uvolnili prostředky pro tyto regiony, protože je důležité, aby se tam ty peníze dostaly, aby lidé cítili, že přichází něco, aby to pozitivně vnímali a nerezignovali, nepokrčili rameny a neřekli, ono to nepomůže se angažovat, protože pak z toho stejně nic nevyplyne. A pak ještě další věc. Mluvíme neustále o tom, že všechny ekonomické oblasti do budoucna mm, musíme podpořit i my, Evropská unie, se musíme postarat toho, abychom toho docílili více s menšími prostředky. Musíme přemýšlet o tom, jestli bychom nenalezli nové mm, alternativy financování do budoucna, které nám umožní z těchto mála peněz udělat více. Tak Mm, tady něco, o čem jsem často mluvila, to jsou ty revolující eh, fondy. Ehm, fondy, kdy se eh, akumulují peníze a budou se jakoby množit třeba i přes úvěry. Můžeme podpořit některé věci, kdy peníze budou přicházet zpátky, tak aby se ty prostředky daly použít znovu. Taková recyklace. Tím můžeme evropských peněz využít účinněji, takže bychom popřemýšleli i o takovýchto úvěrových systémech, které umožní v některých oblastech i eh, kontrolní mechanismy lepší. Když budeme takto postupovat, třeba i mm, rozumná regionální banka, já nemyslím malé banky, ale když to budeme řídit přes větší banky, tak touto cestou budeme mít rozumný kontrolní systém a budeme mm, e, e, mít jistotu, jak jsou tyto peníze používány. A tím bychom měli i kontrolní možnosti, které bychom usnadnili na evropské úrovni a i tady bychom mohli přispět k mm, eh, debirokratizaci, že nebudeme muset dělat všechno sami, ale budeme moci i některé věci vyčlenit. A v mm, zemědělství to bylo dlouhou dobu těžké prosadit. Mm, protože mm, se dají některé úkoly výjmout mm, a tím pádem to bude mít větší užitek pro podniky a nebudeme muset tady přispívat z Evropské unie. Určité úkoly se mohou vyčlenit a dát se do jiných kompetentních rukou k tomu, abychom mohli snížit byrokracii. Nemůžeme o snižování byrokracie jenom mluvit, musíme se odvážit jít do konkrétní činu, jinak ztratíme kontrolu. Takže i tady bychom měli eh, pracovat eh, efektivněji. Děkuji. Martin Osling. Děkuji, Brito, Martin Hausling a potom Michel Dantan. Jenom mému pilíři Určitě ještě v naší skupině budeme detailněji diskutovat, ale mluvilo se tady o tématu kofinancování. Ano, to je určitě problém a musíme přemýšlet o tom, jak to v mnoha regionech stabilně nabízet tak, aby nevystupovaly určité země s tím argumentem, že neexistovalo žádné kofinancování. Ale vidím tady ještě jiný problém. Mnozí téma kofinancování využívají k tomu, aby nenabízeli určité programy, protože k tomu prostě nemají chuť. E, to je zvláště Šlezvicko-Holštínsko na severu Německo. Německo není žádná chudá země tam se nebudou nabízet potom ekologické programy. To má své politické důvody a nejenom to, že tady nejsou peníze. Takže určitá opatření v druhém pilíři musí být ehm, závazně stanovena. Musí tady být eh, plošná podpora ekologického zemědělství a to v druhém pilíři, protože ekologické zemědělství, to jsme už zjistili právě v prvním pilíři, splňuje téměř všechny cíle, které zemědělská politika v Evropě má mít. A proto není možné, aby jedna země toto nabízela a druhá ne. A vůbec opatření eh, těch 25% musí být skutečně pevně stanovena jako ekologická opatření v druhém pilíři. A to ve všech členských státech. Není možné, aby určitě státy to dělaly eh, aby byly vzorné a jiné pak budou říkat, že na to nemají peníze. A proto je to velmi důležitý aspekt, eh, který musíme vzít v potaz a v návrhu komise je to pro mě příliš otevřené, tedy není to tam vůbec pevně stanoveno a tak to zůstat nemůže. Co se týče znevýhodněných regionů, tady jsme se dohodli na tom, že Budeme o tom mluvit dále až tehdy, když budeme vědět, e, s jakými kartami hrajeme, jaké karty v rukou mají členské státy. Musíme také diskutovat o tom, jestli současný návrh takto budeme schopni akceptovat, jestli se budeme jednotlivě dívat na osm faktorů, musí tady být i možnosti je vzájemně propojit, jinak vznikne velký zmatek a e, e, povedeme také diskuzi o těchto znevýhodněných regionech. V mnoha oblastech je velice těžké to, mm, eh, je, za, mm, eh, to je zachovat, proto si myslím, že bychom měli k této reformě přistupovat velice opatrně a ne všechno dávat eh, dohromady. Téma pojišťoven, to už jsem říkal mnohokrát. U nás ve frakci mm, jsme řekli, že je to zcela špatně, když je to umístěno v druhém pilíři. Nemůže to být opatření, které můžeme financovat z druhého pilíře, na jedné straně, protože si musíme ujasnit, kam jdou peníze, jestli z toho neprofitují právě pojišťovny více než zemědělci. A další věc je, jsme zapomínat na to, že pojištění eh, pojišťovny tady mají pětiletý, sedmiletý eh, Eh, plán, tady se to v druhém pilíři bude úplně nově počítat pro členské státy, protože co se stane, když nastane určitý případ a rozpočty pak budou muset být vydány na pojistky a pak už nebude možné financovat programy jiné. Eh, to znamená, že pojišťovny pro nás nepatří do druhého pilíře. Myslím, že tady se na tom dohodneme napříč všemi frakcemi. Myslím, že to budeme moci takto prosadit. A myslím si, že my jako frakce jsme ochotní spolupracovat velmi konstruktivně se spravodajem a e, přednášet naše poznámky a představy, protože druhý pilíř to není jenom takový přívěšek prvního. E, druhý pilíř je onen pilíř, pomocí kterého můžeme utvářet politiku a protože máme opatření greeningu v prvním pilíři, tak to neznamená, že ekologická opatření by měla e, být bagatelizována v druhém pilíři nebo dokonce vyňata. Je tomu přesně opačně. My si přejeme dvojitě posílit tuto oblast a k tomu patří e, první, druhý pilíř a neměli by vzájemně e, si konkurovat. Děkuji. Děkuji, Martine. Nyní Michel Dantan a potom pan Schmidt. Děkuji, pane předsedo. Já bych se rád vrátil k otázce spolufinancování. Zdá se mi opravdu velmi důležité, aby v rámci jednání, který, které povede každá země s komisí, měla každá země k dispozici určitou svobodu v rámci globálního rozpočtu, pokud jde o míru spolufinancování, protože jsou zde určité linky, které si zaslouží větší spolufinancování než jiné na základě partnerství, které jsou možná u těch kterých akcí, v těch kterých regionech, možná i mezi jednotlivými odvětvími produkce. To mně připadá jako velmi důležitý prvek. Pokud jde o znevýhodněné oblasti, já navazuji na to, co říkal předřečník. Myslím si, že je nemožné trvat eh, na současné situaci s těmi osmi biofyzickými kritérii. Já už jsem měl příležitost v tomto sále říci, že například pro mou zemi dospět k tomu, aby se šampaň zařadila mezi znevýhodněné oblasti, tak to opravdu Prosím všechny vás účastněné o pomoc, abyste mě to pomohli vysvětlit eh, francouzské veřejnosti. Je tedy důležité, abychom se zaměřili na určitou směs kritérií, která umožní mít realistické mapy, skutečně zdůrazňující to, že v té které části země se žije těžko. A potom samozřejmě ty stropy, především pro vysokohorské oblasti, zachování kompenzačního opatření pro znevýhodněné oblasti, to mně připadá také jako velmi důležité. Ale tento druhý pilíř, to je tak trochu pandořina skříňka. Všichni mají své názory na toto téma a pak je zde dlouhý katalog. V jedné noci, kdy jsem nemohl spát, jsem začal počítat na základě rozpočtu, který znám, to znamená na základě rozpočtu mé země. Bylo to asi 980 milionů ročně a z toho asi 290 milionů bylo určeno pro znevýhodněné a horské oblasti. 125 tisíc usazování mladých zemědělců. 125 milionů. Možná právě proto máme tato čísla pro mladé zemědělce. Pak jsme měli asi 100 eh, milionů pro líder a lesní hospodářství a tak dále. 350 milionů bylo pro regiony na agroenvironmentální opatření a investiční opatření, investice do zemědělství. Takže tím jsme potřebovali všechno. Kdybychom do téhož rozpočtu měli zavést inovace, pojištění, a mutualizaci, tak opravdu nevím. Z čeho bychom měli ty peníze vzít? Já se bojím, že jediná linka, ze které je možno čerpat, budou agroenvironmentální opatření, ze které je možno ubrat. Takže pokud nebudeme mít ozelenění v prvním pilíři, nemáme právo obětovat agroenvironmentální opatření ve druhém pilíři. To znamená, že je nutné, abychom se rozhodli vzít peníze, které byly určeny, nebo tedy akce, které se měly týkat těch eh, fondů a pojištění, tak ty musíme přesunout do prvního pilíře. To je strategická volba, kterou musíme udělat a s tím souhlasí vlastně potom všichni čtyři zpravodajové, protože nemůžeme mít protichudné pozice na toto téma. Pokud jde o zprávu o jednotné organizaci trhu, tak jediný dynamický nástroj, který mohou mít organizace producentů k dispozici, tak to jsou ty fondy, které se budou využívat v případě, kdy dojde k nějaké složité situaci a ze kterého by se v těchto těžkých dobách čerpalo. Pokud se zruší tento nástroj, tak přijdeme o tyto prostředky, které na to byly vyhrazeny v rámci jednotné organizace trhu. A mě by zajímalo, jak se na to dívá zpravodaj, protože zde bychom měli opravdu postupovat jednotně. Omlouvám se za to, že jsem tady uváděl ta francouzská čísla, ale myslím si, že když si to sečteme a uvědomíme si, kolik prostředků máme k dispozici, je to skutečné téma. Můžeme pořád přidávat další věci a říkat, že to půjde do toho či onoho pilíře, ale je zde otázka prostředků, která nutně vzniká. A pak je zde otázka toho, co může každá země udělat z národního rozpočtu což také musí být eh, regulováno určitým způsobem, pokud chceme zachovat minimální soulad na evropské úrovni mezi zeměmi. Děkuji, eh, Michely. Nejdříve Schmidt a potom Vojčechovský. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím být stručný. Jsem stínovým zpravodem za naši skupinu na toto téma. Začnu z toho existenciálního hlediska, protože ty komentáře, které jsme vyslechli ohledně kofinancování, projevují naprosto odlišné přístupy, které uplynujeme. Já jsem v pondělí byl ve výboru pro regionální rozvoj, tam jsme se tomu věnovali a vidím tu naprosto odlišný přístup. Takže venkovský eh, eh, rozvoj, tady si přejeme, abychom to měli opatření, která nebudou kontraproduktivní, takže záleží, jaký přístup se zvolí. A, tímto se dostaneme taky k jiným výsledkům v té věci spolufinancování a nalezání prostředků i ze státního sektoru. Takže několik věcí. V první řadě koordinace s výborem pro regionální rozvoj. Možná by stálo za to formálně či neformálně se s nimi sejít bylo by to užitečné, aby tedy oba tyto výbory se na to dívali společně a, a abychom se nějak nepřekrývali. Myslím si, že něco takového by bylo důležité udělat hned ze začátku, ještě než se vrhneme na tu rozpočtovou otázku. Samozřejmě v rámci parlamentu jsou odlišné náhledy, ale i mezi jednotlivými členskými státy. Tady není nějaká koordinace, takže je důležité uh, se na to zaměřit správným způsobem, než přistoupíme k jednotlivým opatřením. A měli bychom také konzistentně spolupracovat, hledat cestu vpřed a i ta struktura, kterou zvolíme vůči té reformě SZP, by měla obsahovat právě tu otázku venkovského rozvoje a regionálního rozvoje. Jsou tu finanční hlediska, přejeme si být konkurenceschopní. Jak se chopit této diskuze? Přejeme si být konstruktivní, tak jako ostatní vždycky jsme. My jsme zvolili několik klíčových prvků, které si přejeme prodiskutovat dopodrobna s panem zpravodajem a soustředíme se tedy na ně. To znamená, že se nyní můžeme omezit a nepředkládat příliš mnoho pozměňovacích návrhů, protože to je ostatně takový záměr který sdílíme vždy tady v tomto výboru, abychom to tedy vždy eh, zredukovali. Co se týče tedy těch klíčových věcí, definice inovace a ten dodavatelský řetězec, to by se mělo převzít. Článek 16 poradenské služby, tady si myslíme, že je to výsostně důležité pro venskovský rozvoj a, a pro to, eh, čemu čelí eh, družstva a otázce inovace. Podobně článek 17, režimy jakosti, 28, producentské organizace, to jsou opravdové eh, zhodnocení toho, jak nahlížíme tady na toto zemědělské podnikání. Článek 29, agroenvironmentální a eh, opatření a, a eh, klimatické změny, 33, tady to jsou ty nejvíce znevýhodněné oblasti, Několik příkladů je tady využito dobře, ale mohou to být i příklady, řekněme, zneužití a je třeba to napravit, ale nesmíme ztratit ze zřetele i ty výhody, které získaly ty nejméně, nejvíce znevýhodněné oblasti již v minulosti. Dále 34 eh, blahobyt zvířat, toho jsme se již dotkli, když jsme měli zprávu o Čechovského paní Polsen. Rozhodli jsme se, že je tu příležitost pro doplňkovost, co se týče plnění cílu, infrastruktury, přepravy zbířat a, a je to tedy tam již dostatečně projednáváno. 42 a 44 projekt LEADER, ten byl dobře využíván, funguje účinně a myslíme si, že třeba se na to také zaměřit, aby Eh, se i na tomto pokračovalo. To jsou tedy ty klíčové příležitosti, eh, klíčová témata, na které se soustředíme. Děkuji. Vojčechovský a potom Luis Alves. Děkuji, pane předsedo. Mám takový smíšený pocit, pokud jde o druhý pilíř, protože problém s tímto pilířem spočívá v tom, že první pilíř, eh, tam to vypadá tak, eh, že z toho vyplývá administrativní zátěž a tak dále. Ale samozřejmě zemědělci jsou velmi zvyklí na tyto platby, závisí na nich, takže občas je třeba přijmout různá rozhodnutí, alespoň v mé zemi byla celá řada situací, kde bylo velmi málo peněz v některých eh, agenturách, kde se přidělovaly prostředky, tak eh, tam to bylo velmi komplikované. Těch zemědělců bylo asi jen tisíc v Polsku, kteří dosáhli na tyto peníze, chtěli jich využít i mnozí jiní, ale nedosáhli na ně. To je tedy problém, který souvisí s tím, o čem hovořil pan Smith. Nevíme moc, co znamená ten druhý pilíř. Je zde spousta cílů, možná příliš mnoho s ohledem na to, jaké možnosti nám tento pilíř dává a kolik je v něm prostředků. Je tam tedy málo prostředků s ohledem na to, jaké návrhy se předkládají a tak dále. Já mám pocit, že jsou zde některé aktivity, které jsou v rozporu mezi sebou, některé jsou takové nejasné, takže nevíme, o co vlastně jde v tomto druhém pilíři, tak jak je představen v tomto návrhu komise. Já jsem proto, aby ve druhém pilíři se financovalo zemědělství a všechno, co souvisí se, se společnou zemědělskou politikou, racionálním způsobem. Ale v minulosti jsme viděli, že se vytýčili určité cíle, které neměly mnoho co společného se zemědělstvím. Pak se zde objevují předměty jako financování venkova a pak jsou zde takové cíle, jako investovat do širokopásmového internetu nebo turistické informace poskytované ve venkovských oblastech a tak dále. To je spíše regionální politika než zemědělská politika. Co to má společného se zemědělstvím? Tedy s výjimkou toho, že se to odehrává na venkově v zemědělské oblasti, musíme společnou zemědělskou politiku oddělit od regionální politiky, protože venkovské oblasti by měly být financovány především se zdrojů společné zemědělské politiky. Tyto peníze ze společné zemědělské politiky by měly přijít do rukou zemědělcům. Také malé podniky. Ale někdy existují malé a střední podniky, které žádají o peníze ze společné zemědělské politiky, ale nemají se zemědělstvím nic společného. Tak by to nemělo fungovat. Všechno by mělo být financováno ze strukturálních fondů, pokud to nesouvisí se zemědělstvím. Také příliš dobře nechápu hlavní záměr tohoto návrhu, což je velmi důležité pro budoucnost společné zemědělské politiky. Všechno to, co souvisí s tím přístupem malých a středních podniků. Na jedné straně musíme financovat rozvoj malých a středních podniků a na druhé straně se zde hovoří o financování zemědělců a dobytkářů, kteří předávají své zemědělské podniky jiným. To znamená, že budeme tímto způsobem financovat eh, konec eh, drobného zemědělství a budeme jít, nebo tedy půjdeme cestou vytváření velkých eh, družstev. Druhý pilíř eh, by měl sloužit k financování pouze společné zemědělské politiky. To je podle mě jasné. Pomoc mladým zemědělcům, malým podnikům, ekofarmám, ale ne neměl by sloužit eh, k financování regionální politiky. Tyto dvě věci by se neměly směšovat, protože i pro veřejné mínění je obtížné odlišit, eh, co souvisí se společnou zemědělskou politikou. Mají pocit, že jsou zde obrovské částky, které jsou určeny pro věci, které nesouvisí se zemědělstvím, takže bychom se měli omezit pouze na to, co souvisí se společnou zemědělskou politikou. Děkuji, místo, pane místo předsedo Luis Alves a potom pan Jar. Děkuji, pane předsedo. Vzhledem k tomu, že již pokročila hodina, tak se vyjádřím pouze ve dvou věcech. Evropská komise zapojila venkovský rozvoj do strategie 2020, což je jasný signál toho, co zamýšlí sdělit těm venkovským oblastem, tedy že jde o harmonický rozvoj. Je třeba brát v potaz, že to, co je pilířem pro venkovské oblasti, je zemědělská činnost. A to zejména nyní, když se přibližujeme novému rámcovému období, eh, očekáváme strategický rámec, ve kterém tedy venkovský rozvoj bude sloučen se strukturálními fondy. A z tohoto hlediska tu hraje významnou roli eh, řízení na mnoha úrovních co se týče skřížení té úrovně evropské s tou národní úrovní, ale zejména s úrovní regionální, protože v podstatě se bude jednat o politiky a aktivity, které budou důležité z toho územního hlediska. A chtěl bych poukázat na to, že ty partnerské smlouvy, které se budou vytvářet, tak v těch se počítá pouze taková účast mezi členskými státy Evropskou komisí a nezmiňuje se tu otázka regionu. A to je zásadní pro to, aby vše dobře fungovalo a aby se to neopomenulo právě na ten zemědělský komponent, tedy aby zemědělství nebylo nějak odloučeno od toho územního aspektu. A pak ta druhá připomínka, to jsou ty znevýhodněné oblasti. Myslím si, že je také důležité v rámci toho územního zájmu to, aby ty znevýhodněné regiony měli nějakou podporu, ale aby tato podpora nebyla dobrovolná, spíše aby to byla povinná podpora, právě vzhledem díky té podmínce nebo té podmíněnosti, kterou má. Myslím si, eh, že je to důležité volit tuto cestu spíše než cestu národní. Děkuji. Děkuji, Luisi. A nyní se ještě budete eh, moci vyjádřit také výbor pro sociální záležitosti. Děkuji, pane předsedo. Pět krátkých poznámek. Ehm, chtěl bych poukázat na to, že mm, u financování, když budíme dojem, že hodně toho můžeme dát do prvního pilíře, tak eh, i první pilíř je nějak omezen. Víc peněz tam mít nebudeme jenom abychom tady mm, si nic nepředstírali. První problém, heslo kofinancování. Chtěl bych připomenout, že jsme mimo jiné vedli diskusi a předložili návrh, kdy jsme řekli, že zemědělská opatření z druhého pilíře by měla eh, eh, znamenat eh, menší kofinancování z jednotlivých členských států, aby tady byla větší motivace. Chci, chci o tom přemýšlet, protože to jsou ekologická opatření, investiční opatření, která mají být ve prospěch zemědělců a tam ty země budou muset méně kofinancovat. To znamená, že pak už nemáme ten argument, že tato opatření nefungují. Takže ještě prozba týkající se kofinancování, tedy e, účast soukromého kapitálu. Tady bychom měli dát pozor na to, aby e, to pak neveš, ne, nevedlo k vyššímu podílu uživatelů. I tady máme problém. Na tom moc nenapomůžeme, když zemědělec musí platit více. A to ještě je posuzováno jako soukromý kapitál, tak na to bychom neměli zapomínat. Druhý problém. Heslo phasing out fondu e, soudržnosti tady ty oblasti, které Eh, ty některé eh, oblasti mají zvláštní eh, podmínky. Já bych pozornil na to, abychom se na to podívali. Mělo by to být kompatibilnější, protože máme je fond eh, soudržnosti a sociální evropský fond, ty jsou všechny pod jednou střechou a i toto phasing out by eh, mělo, eh, být, mělo platit pro dříve méně vyvinuté oblasti. Třetí heslo, jenom jako taková výzva na nás samé by se dalo téměř říct, odbourávání byrokracie, na tom bychom neměli zapomínat, měli bychom si mm, sednout a podívat se na to, jestli bychom někde Hmm, nemohli eh, přejít do útoku proti byrokracii, protože spousta zemí má strach, že eh, právě partnerské smlouvy ehm, by mohly být znevýhodněny a že budou zatíženy obrovskou byrokracií. Čtvrté heslo eh, daň z přidané hodnoty, eh, že eh, nemá být víc podpořena. Pro mě je otázka, tady, tady je spojeno s dvěmi problémy. Jeden problém to je u obcí mm, a druhá věc, nevím, jestli třeba by to nemělo dopad i na zemědělce, kteří nemusí odvádět daň z přidané hodnoty, nebo jestli by to nepodléhalo paušálnímu zhodnocení. A poslední problém jsou znevýhodněné oblasti. Tady bychom měli možná společně přemýšlet o této věci, protože si myslím, že kritika je veliká. Všichni e, nejsme moc spokojeni. Já bych se chtěl zasadit za to, abychom Eh, tuto část z nevýhodněných regionů eh, z reformy vyňali s cílem, eh, že budeme mít ještě více času přemýšlet o celé problematice. Myslím si prostě, že s nevýhodněným oblastem asi neuděláme pro ně nic dobrého, když budeme takto postupovat. Možná bychom měli mít odvahu to výjmout a třeba separátně se k tomu chovat, aby to bylo tedy odděleno od ostatních věcí. Děkuji. Carlos e Děkuji, Juan Carlos a na závěr Kalinovsky. Děkuji, pane předsedo. Já si vzpomínám, že na začátku mandátu jsme hovořili o takových věcech, že můžeme někoho poslat do Kanady a potom nebudeme muset řešit ty věci vyplývající z katastrofy. Já teď hovořím o těch krajinách, především o opuštěných krajinách, kde musíme věnovat zvláštní pozornost tomu, jakou varietu různých krajin v Evropě máme. Takže ozelenění by neměla být všeobecná věc, která by byla všem vnucována příkazem, ale měl by to být návrh o zelenění a především ve venkovských oblastech, eh, především v opuštěných a znevýhodněných venkovských oblastech bychom mohli uplatňovat eh, zvláštní opatření, aby se vytvořilo nové podnikání, které by bylo založeno na mixu činností nejen tedy zemědělských, ale i jiných. Tím pádem by se podporoval rozvoj těchto malých vesnic, ze kterých by se nestávala města, protože my musíme přivést z měst lidi na venkov a ne vytvářet na venkově další města, takže i to musíme být na paměti. A na závěr bych řekl, že ty malé věci také mohou, tedy, nebo tedy malí, nebo drobní, zemědělci mohou produkovat kvalitní produkty, ale je důležité, aby získávali podporu nejen ti velcí, ale i ti malí. Děkuji na závěr pan Kalinovský. Děkuji bardzo, pane předsedající. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, rád sdílel několik těch názorů, které tu byly vyjádřeny a přidal několik takových krátkých a konkrétních poznámek návrhu komise. V první řadě Myslím si, že ta pomoc poskytnutá nezemědělským aktivitám s odkazem na článek 20 by měla zapojovat také zapojení malých a středních podniků v těch venkovských oblastech, ale neměla by omezovat možnosti stávajícím podnikům Druhá připomínka. E, myslím si, že omezování těch investičních podpor na ty podniky a struktury, tak to není správný přístup. Tato podpora by měla být nasměřována na všechny zemědělské podniky, abychom zajistili konkurenceschopnost zemědělského odvětví v Evropě a v rámci i globálního trhu. Třetí připomínka, už to tu ostatně zaznělo, to je využití investičních fondů v druhém pilíři eh, v těch podnicích, které eh, nemají činnost zemědělského charakteru. Myslím si, že takovéto ustanovení by mělo být vyškrtnuto. Mám na mysli například zpracování zemědělských produktů na nezemědělské produkty. To eh, je zahrnuto v příloze jedna smlouvy. Toto by se mělo týkat pouze biopaliv a bioenergetiky, tak jako jsou stanoveny naše priority a tak by to mělo zůstat. A poslední připomínka, myslím si, že bychom měli také zvážit ty takzvané přechodné oblasti a podporu, kterou si vyžadují, tedy to jsou oblasti, které poprvé překročily ten práh 75% evropského HDP, tak jak je to stanoveno v politice soudržnosti. Děkuji. Grazie. Adesso... Výborně. A teď dám s velkým potěšením slovo zástupci komise, to je pan Sousa Uva. Prosím. A potom dám znovu slovo zpravodaj. Pan Pleva, dobře. Uh, uh, Děkuji, pane předsedo. Komise zaznamenala uh, tuto zajímavou výměnu názoru k návrhu reformy a některé otáz, otázky jsou velice politické, takže komise by ráda omezila své poznámky spíš na technické věci a vysvětlila určité prvky návrhu. Za prvé bych rád začal LFA, ehm, tedy těmi méně s výhodněnými nebo s nevýhodněnými oblastmi. Ehm, byly tady také otázky, které se eh, týkaly pokroku, který byl učiněn v této oblasti a také informací, které byly poskytnuty členům ehm, parlamentu. V současné době členské státy pracují na delimitaci eh, těchto eh, méně zvýhodněných oblastí eh, a připravují takové dokumenty. Členské státy některé už poskytly tyto dokumenty komisi, ale Pořád ještě jsou to dokumenty, které mají jen předběžnou eh, povahu. Členské státy obecně eh, se zdráhají eh, v tom, aby tyto informace zveřejnili, ale některé z nich jsou ochotní se podělit o tyto informace mm, omezeně mm, i členům parlamentu, některé jsou ochotny mm, neomezeně sdílet tyto informace. Takže komise je připravena zorganizovat setkání člen, členů parlamentu tak aby byly tyto dokumenty eh, předloženy. Eh, myslím, ty eh, dokumenty, kdy členské státy jsou ochotné je, se o tyto informace podělit s poslanci. Přitom ještě tento postup není konečný, pořád postupuje práce, některé členské státy nebyly schopny finalizovat tuto věc, takže mm, práce postupuje, pokračuje, ale v tomto stádiu mm, s vámi budeme ehm, sdílet ehm, informace, které máme k dispozici. Ehm, také by bylo vyhnuto úsilí eh, ze strany členských států mm, věnovat se otázkám, které již byly zmíněny jako problém mm, některých Eh, eh, Lehlejších eh, regionů některé členské státy mají možnost vyčlenit oblasti, které jsou méně znevýhodněnými, takže pracujeme na tom velice, spolupracujeme se členskými státy a jsme ochotni v příštích dnech zorganizovat takové setkání parlamentu v těmto otázkám. Další prvky, které již byly zmíněny, to se týká redistribuce Eh, peněz, které jsou umístěny v druhém pilíři. Eh, k této věci mohu jenom potvrdit, že v tomto stádiu eh, nejsou žádné návrhy z komise, co se týče distribuce rozpočtu 2015 2024 v druhém pilíři, ale jak bylo již stanoveno v dokumentu, k distribuci bude založena na objektivní kritérií, která jsou propojena s, mm, mm, se současnou distribucí. Takže si myslím, že tato otázka mm, bude vyjasněna poté, až budou vyjasněny i e, rozpočtové e, záležitosti. Otázka o něch 25% e, snížení úrovně využívání vody pro zavlažování, tak toto je Tady je jasné, že do budoucna bude méně zdrojů a musíme vzít v úvahu eh, danou situaci a proto eh, v nařízení eh, se bude hovořit o nových investicích mm, do zavlažovacího podpůrného systému. To budou investice, bude 25% úspory ve využívání vody ve srovnání s současnou situací. Rád bych vám připomněl, že eh, o něch 25% snížení eh, už se koná a sice tady máme státní pomoc na no, pravidla týkající se státní pomoci. Eh, tady se mluví o výjimkách, o to snížení 25% při využívání vody pro projekty, které jsou financovány z národních rozpočtů. Další otázka byla spojena s eh, řízením rizik a otázkou toho, proč eh, řízení rizik a nástroje s tím spojené jsou umístěny v druhém pilíři a ne v pilíři prvním. Chtěl bych eh, se zmínit o tom, že některá opatření která mohla pokrýt ehm, problematiku řízení rizik, ta mají povahu jako, jakoby víceletou um, a proto je ehm, dobré využívat finanční prostředky z druhého pilíře a víceletých programů, abychom pokryli tuto věc, než se pouze soustředovat na první pilíř. Um, jak to máme v kontextu článku 68. Co... uh... A také bych rád zmínil skutečnost, že došlo po pozitivnímu posouzení programu LEADER. Chtěl jsem ještě dodat, že v kontextu nového programu LEADER na základě současných návrhů eh, bude dána možnost financovat programy LEADER z různých eh, fondů, což eh, usnadní aktivity mm, místních mm, akčních skupin, takže to podle mého názoru by mohlo být příkladem flexibility, mm, jak lépe vymáhat tedy, nebo posílení těchto programů LEADER. Já myslím, že je taky důležité zmínit, Eh, skutečnost, eh, a tady máme ten zhodu v tomto, Nezbytnost větší koordinace mezi různými fondy, ta je eh, důležitá, proto společný rámec a partnerské smlouvy jsou tak důležité v kontextu projektů zaměřených na rozvoj venkovského prostoru. Myslím, že je důležité zmínit se o tom, že Ehm, je tu spousta otázek, které dnes byly ehm, nadneseny. Tyto otázky by takto mohly být vyřešeny na úrovni jednotlivých programových období, kdy členské státy budou připravovat své programy. Takže budou moci se věnovat těmto záležitostem ve své vlastní eh, strategii. Například inovace. Bylo řečeno, že inovace budou financovány eh, z peněz eh, cappingu. Inovace jsou jedním z nejdůležitějších eh, klíčových záležitostí pro takovéto projekty a určitě Vítáme, když členské státy se budou věnovat těmto otázkám ve své strategii a svých programech. Bude tady možnost využívat eh, zdrojů eh, pro inovace, a to v kontextu v rámci inovačních partnerství. A to je něco, co už eh, začalo v rámci přípravy těchto aktivit. Ještě ještě bych rád teď požádal eh, pana kolegu, aby eh, pana eh, Žuvu, aby doplnil to, co tady říká. Sousovu, prosím. Pro mě je těžké vás doplnit, pane generální řediteli, protože vy jste všechno řekl. A já se omezím pouze na to, že pokud jde o inovaci, to je velmi specifická otázka, tak těch 100% eh, se uplatňuje na to, co pochází z kapingu, ale to neznamená, že by nebyly k dispozici jiné zdroje financování na inovaci. Existují i jiné zdroje a inovace platí pro všechna opatření, pro všechny priority s tím, že je posílena fondy, které pocházejí z kapingu to jsou ty, které jsou určeny k tomu privilegiu 100%. Můžu také říci, jak jste říkal vy, pane generální řediteli, tak v kontextu programování členský stát provede analýzu, vymezí svou strategii a vybere si opatření, která spadají do priorit které se identifikoval. Vážený pane poslanče Danténe, nesmíme se domnívat, že peníze musí být rozděleny na všech 20 opatření. Ne. Peníze budou rozděleny mezi ta opatření, která jsou považována za opatření odpovídající zvoleným prioritám. Dneska je jich 20 v roce 2007 až 2013 jich bylo 40. Takže dokonce i v tomto rozdělení dochází ke změně. Pokud jde o finanční nastavení, ano. Finanční pomoc eh, má řešit problémy s financováním, které máme. Když říkám my, tak mám na mysli členské státy. na národní úrovni. Abychom řešili problémy s financováním, tak si myslím, že nástroje finančního inženýrství mohou být užitečné v tomto smyslu. Finanční pomoc může být užitečná, tedy finanční poradenství. Nemám zde další poznámky. Takže myslím, že to je vše, děkuji za slovo. Ještě možná bych odkázala články 20 a 18, ano. Tam je zacílení na určité dimenze, ale v článku 18 se to týká pouze podniků, které mají problémy s restrukturalizací. Tam se o tom hovoří. U těch jiných eh, zde není žádné omezení, pokud jde o velikost. Zde se pouze hovoří o eh, malých a středních podnicích. To je vše, takže ještě jednou děkuji za slovo. Děkuji. Děkuji zástupcům komise, Plevovi a Souza Uvovi a nyní dávám znovu slovo Luizovi na závěr. Luizi. Děkuji, pane předsedo. Již tu zaznělo mnohé a byly to velice důležité příspěvky, které jsem si pozorně poznamenal. Já děkuji za přispění všem kolegům. Jsem si jistý, že celou řadu z těch jejich vyjádřených obav budu schopen zapracovat do mé zprávy také bych ještě jednou chtěl poděkovat komisi za výtečný podklad pro práci, který nám poskytla a doufám, že bude také otevřena našim příspěvkům, která obohatí tento pracovní podklad. Ještě jsem opomenul jeden takový politický dodatek v tom mém úvodu. Jedná se o následující. Vzhledem k tomu, že ta citlivá politická otázka, to bude ta rozpočtová otázka a rozdělení podle členských států, myslím si, že všichni všechny členské státy, které budou vyzvány, aby přispěly k zajištění rovnováhy v prvním pilíři, nebudou nějakým způsobem penalizovány v druhém pilíři. Měli bychom se zamyslet nad základním pravidlem, podle kterého by tedy členský stát nemohl být dvoj určitým způsobem penalizován. Vím, že to bude opravdu náročné, ale měli bychom být opatrní a vždy pomýšlet na solidaritu, aby to opravdu nebylo potom eh, velice eh, penalizující pro některé členské státy. Děkuji. Výborně. Děkuji, Luizi, takže můžeme přistoupit k dalším bodům na pořadu jednání. Bod 6 a 7 odložíme, Požádala nás o to Irače Garcia Perez, protože hlasuje ve výboru FAM. V každém případě vám mohu předeslat, že velké novinky ohledně trialogu pro balíček o jakost zde není a očekáváme nějaký feedback od dánského předsednictví. V každém případě odkládáme na příště tyto dva body a Irače nás o tom bude informovat. Poslední bod, který nám tady zůstává na dnešek, je bod číslo 8 a to je text eh, sladění s Lisabonskou smlouvou. Týká se to založení zemědělské účetní danové sítě pro sběr údajů o příjmech a hospodářské činnosti zemědělních pod, podniků v Evropském společenství. Spravodem je Giancarlo Scotta, kterému tímto prodávám, předávám slovo. Ano, Děkuji, pokusím se dohnat čas. Týká se tento návrh zemědělské účetní datové sítě, která byla navržena v roce 1965, aby se zde řešily určité požadavky společné zemědělské politiky, především tedy na analýzu fungování zemědělských podniků. Tato síť se rozvinula pro všechny členské státy, které jsou členy EU. V současné době je to jediný harmonizovaný archív, který obsahuje mikroekonomické údaje a funguje podobně ve všech členských zemích. V zásadě je to nástroj pro vytváření a hodnocení zemědělských politik, protože každý rok eh, sbírá údaje o eh, výnosech, eh, nákladech a Eh, dalších položkách určitého vzorku zemědělských podniků. V současné době je jich 80 tisíc těchto zemědělských podniků. Na základě těchto údajů komise může analyzovat ekonomicko-strukturální situaci a vyvozovat z toho ukazatele ohledně zisku, produktivity a nákladu na vývoj a rozvoj. Tyto údaje jsou důležité v kontextu změn společné zemědělské politiky, protože slouží také jako podklad celé řadě výzkumných ústavů, které se zabývají zemědělskou politikou a politikou rozvoje venkova. Návrh na změnu nařízení v podstatě neovlivňuje ten obsah eh, tohoto nástroje, nicméně chce sladit tuto věc eh, s články 290 a 291 smlouvy o fungování Evropské unie, především pokud je aktiv přenesené působnosti. Vypouští se příloha 1, která obsahuje seznam okrsků, kde se sbírají data. To je v zájmu zjednodušení, protože tento seznam už existuje i v nařízení 1291 z roku 2009. V budoucnosti komise navrhuje, aby tento seznam byl aktualizovan prostřednictví aktu přenesené působnosti. Členské státy by už nemusely posílit, posílat seznam účetních eh, úřadů, na jehož základě se volí tento účetní orgán. Pak zde máme článek 5.3, který omezuje účast nebo tedy zapojení do této sítě na 150, na maximálně 150 tisíc podniků. Už by to nebylo prezentováno parlamentu a radě, protože tyto informace budou veřejné. Pak se zde uvádí, že kontrakt mezi kompetentními národními orgány a účetními úřady, které jsou zodpovědné za vyplňování podnikových karet musí být jednotný všude ve všech členských státech. To je článek 10 odstavec 2. Stejný návrh eh, chce vypustit tento odstavec, protože je zastaralý. Obecně podporuji tyto změny. Jediná změna, kterou navrhuji, jediný pozměňovací návrh, chce zdůraznit to, že by měla i nadále existovat webová stránka obsahující tyto údaje. Uh, ci sono interventi? Hlásí se k tomu někdo? Pokud ne, a komise se taky nehlásí. Dobře. Prosím. Um. Thank you, Mr. President. Uh, thank you, rapporteur. Děkuji, pane předsedo, děkuji panu zpravodaji za zájem o toto nařízení. Obecně mohu říci, že souhlasím s tím souhrnem, který představil pan zpravodaj a pouze jsem chtěl dodat nějakou informaci. Máme webovou stránku, která je věnována FADN síti. Tam jsou všechny údaje, všechny dostupné zprávy jsou přístupné všem, tedy parlamentu, radě i veřejnosti. Ta webová stránka je v rámci symbolu Evropy. Uh, Mr. Scotta? Okay. Okay, moment. So the Okay. Chiedo scusa, ma c'ho il commento. Omlouvám se, ale komisař mě informuje o jedné velmi delikátní otázce. Pokud se už někdo jiný nehlásí, končím zasedání výboru. Připomínám, že příště se sejdeme 23. dubna v 15 hodin a 24. dubna budeme zasedat od 9 do 18.30. Děkuji všem a končím zasedání výboru.